Eh, Dobrý den. Začneme. Dobré odpoledne, kolegové. Prvním bodem je přijetí pořadu jednání. Pokud nejsou žádné námitky, tak je pořad jednání schválen. chtěla bych opozornit, že dnes od odpoledne nemáme eh, tlumočení do dánštiny, chorvačtiny a jirštiny. Hlasování je naplánováno na zítra v 11.40, takže si prosím nezapomeňte své hlasovací karty. Schválení zápisu ze schůzí 30. března 2017, 26. září 2016 a 11. až 12. července 2016. Pokud nejsou žádné námitky, tak tím jsou tyto zápisy schváleny. Vážení kolegové, Následující bod byl zařazen na pořad jednání v souvislosti s prací výboru LIBE na vnější dimenzi azylových a migračních politik souvisí s prohlášením z Malty z počátku února 2017. V tomto prohlášení rada uvedla, že posílí spolupráci rady s Libí, protože Libii je hlavním státem, z nějž eh, odjíždějí migranti v rámci severní Afriky a subsaharské oblasti. Snahou tedy je snížit počet migrantů a osob eh, které mají zájem o mezinárodní ochranu přes eh, středozemní cestu. V roce 2016 více než 180 tisíc lidí přišlo především přes Itálii a také rekordní počet lidí se utopil ve středozemním moři při eh, té nebezpečné snaze dostat se přes moře. A to platí i na počátku tohoto roku. V důsledku toho bylo vydáno prohlášení EU Turecko, což vedlo k podstatnému snížení nezákonných příchozích přes východní středomoří a uvažovalo se, že by to byl vzor i pro obdobné ujednání s libijskou vládou. V návaznosti na malcké prohlášení by tedy mělo dojít ke stabilizaci Libie jakožto priority pro Unii. Unie by především přispívala k posilování kapacit úřadu, tak aby získali e, kontrolu nad e, pozemními a námořními hranicemi a aby bojovali s pašováním a nezákonným tranzitem. Prohlášení z Malty je několik konkrétních opatření a my se tedy dnes zaměříme na dvě z těchto opatření. Za prvé, e, podporovat rozvoj místních komunit v Libii, především na pobřeží, a na libejských pozemních hranicích, na migračních cestách bude tedy snaha zlepšovat socioekonomickou situaci těchto místních komunit a posilovat jejich odolnost. Druhým opatřením je zajistit dostatečné přijímací kapacity a podmínky pro migranty v Libii ve spolupráci s UNHCR e a IOM. Tato Toto téma spadá také do pravomoci výboru AFET, takže k účasti na tomto jednání byli pozváni i kolegové z výboru AFET. Chci zdůraznit, že, nedílnou, že to je nedílná součást práce výboru LIBE na azylových a migračních politikách. Minulý týden několik členů LIBE bylo na návštěvě v Itálii a přímo v terénu zjišťovali, eh, jaké jsou eh, tedy zkušenosti s tou eh, centrální středozemní cestou. Setkali jsme se s ředitelem Evropské eh, hraniční a pobřežní stráže, pokud jde o boj této stráže proti pašování lidí eh, podél této cesty. A je tedy logické, že se tento výbor bude zabývat i situací v Libii ve spolupráci s kolegy z AFETu. Nejprve si vyslechneme prezentaci Lékařů bez hranic o situaci eh, detenčních zařízení v Libii, na to byl požadavek koordinátoru a potom budou následovat dvě vystoupení komise a eh, SVČ. Jsem ráda, že tady mohu přivítat eh, Anne-Marie Lufovou, programovou manažerku pro Libii, a paní Inmu Váskezovou, která je zástupkyně MSF, tedy Lékařů bez hranic při EU. Dám tedy nejprve slovo paní Luf, která nás seznámí s situací detenčních center v Libii a máte slovo na 10 minut, prosím. Děkuji vám. Děkuji za toto pozvání a za možnost zde vystoupit. Pracuji pro MSF, tedy Lékaře bez hranic. Od roku 2015 máme dvě záchranné lodi ve Středozemním moři zachraňujeme lidi z člunů, kteří se eh, snaží přeplout středozemní moře a během těchto záchranných prací jsme zaslechli opravdu děsivé zkušenosti s tím, eh, co zažívají v Libii. A to nás vedlo k tomu, že jsme chtěli v Libii zahájit nějaký projekt a pomáhat migrantům ještě předtím, než se začnou pokoušet eh, překročit středozemní moře. My tady máme skvělé postavení proto, abychom hovořili o dění v Libii, protože jsme jediná organizace, eh, která tam s mezinárodními pracovníky působí. Ostatní organizace mají jenom libijské zaměstnance kvůli bezpečnostní situaci. Působíme přibližně v deseti detenčních zařízeních eh, v Tripolisu a Mizrátě a hovoříme tedy každý den s těmi zadržovanými osobami. Chtěli bychom vás tedy seznámit se svými zkušenostmi, abychom napomohli rozhodování na úrovni EU. Jenom velice v rychlosti eh, ty eh, migrační cesty vidíte tedy na mapě. Vidíte, zde všechny cesty vedou tedy ne do Říma, ale v tomto případě Tripolisu. A tato část libyjského pobřeží je tedy tím centrem, kam přijíždějí všichni migranti. Detenční zařízení, která každý den navštěvujeme, nejsou všechna stejná, ale jsou si podobná v mnoha ohledech například v eh, množství prostoru pro zadržované. Ta zařízení jsou skutečně nadspaná, lidé jsou zavřeni v budovách, které nebyly koncipovány pro ubytování lidí. Jsou to sklady, eh, které byly vlastně trochu upraveny. Pokud eh, mají tedy doteční štěstí, tak tam byly přidány nějaké toalety, lidé tam jsou tedy nadspáni v těchto barácích. A vlastně před rokem naše původní nebo výchozí hodnocení bylo takové, že eh, v některých prostorách mají lidé eh, pro sebe méně než půl metru čtverečního, takže vlastně mohou jenom sedět, držet se za kolena, nemohou se ani natáhnout, aniž by vlastně leželi na nějakých jiných lidech. Je to velice nadspané, nejsou tam okna, není tam větrání, eh, lidé nesmějí chodit ven, musí být uvnitř po většinu času. Říká se tomu tedy detenční zařízení e, nebo dočasná přijímací zařízení, ale vlastně to jsou taková lidská skladiště. Tyto podmínky se objevují ve všech detenčních zařízeních. Dovedete si představit, že když jsou lidé takto spolu natěsnáni po celé týdny a měsíce, tak je to samozřejmě semeniště různých chorob a infekcí. My s těmi lidmi také hovoříme, nabízíme jim lékařskou péči, mohou k nám přijít eh, prostě s jakýmkoliv zdravotním problémem. Bavíme se s nimi a někteří nám říkají, že už tam jsou celé měsíce, třeba 10-11 měsíců, to není nic neobvyklého. Vůbec netuší, proč tam vlastně jsou. Někteří eh, vlastně dokonce hm, eh, mají řádné výzum do Libie, byli prostě sebráni na ulici, Někteří lidé mají průkazy UNHCR, byli vlastně v Libii zaregistrováni touto organizací a přesto se ocitli v těch detenčních zařízeních. Neví, jak dlouho tam ještě budou. Nemají uh, žádnou možnost, jak svou situaci ovlivnit, takže je to pro ně velice beznadějné. A skutečně je to pro ně náročné. Libijské hospodářství do značné míry závisí, nebo řeknu to jinak, je to, eh, ty migranti dnes opravdu představují velký eh, biznis, hodně se na tom vydělává a v tomto smyslu Eh, tedy už to samo o sobě je znepokojivé, protože tady se jedná o lidi, nikoli o zboží, ale zachází se s nimi jako se zbožím. Ty lidé jsou prodáváni, můžete v uvozovkách eh, migranta sponzorovat, pokud chcete. To znamená, že vlastně, když něco zaplatíte, tak si ho pak můžete vzít domů a lidé tam potom vlastně jsou nuceni pracovat, ženy jsou nuceny k prostituci a muži jsou nuceni k, nuceni k práci. Eh, skutečně je to téměř eh, takový moderní eh, trh s otroky. Tady vidíte zadní část místnosti se s, s, s vlhkou zdí. Tam totiž vlastně vylévají ti zadržovaní moč, aby se tam vypařovala, protože nemají tam žádné záchody. V zimě je v Tripolisu a Misrátě celkem zima, Samozřejmě tam není žádné topení, ústřední nebo jakékoliv jiné, takže eh, dostávají tedy eh, pokrývky, ale je tam opravdu velká zima, takže úplně eh, ty pokrývky tomu moc nepomohou. Jak vidíte, ty deky samozřejmě potom jsou místem, kde se mohou vlastně, kde se drží různé, různé hmyz a podobně. Uh, Eh, ženy a děti také jsou v těchto datenčních zařízeních. Ženy jsou odděleny od mužů, mají trochu větší prostor obvykle, ale pořád to není moc místa. A také je tam hodně dětí se svými matkami nebo i novorozenci. Hodně dětí do pěti let a pochopitelně to není dobré pro jejich zdraví fyzické ani duševní. A my jsme tedy přesvědčeni, že těhotné ženy a malé děti by v těchto detenčních zařízeních být neměly. Ale je obtížné to eh, řešit s libijskými úřady, protože Libie není signatářem umluvy z roku 51. Eh, další skupina lidí eh, to jsou nezletilí bez doprovodu, to znamená mladí lidé bez nějakých ehm, lidí, kteří by o ně pečovali, nebo bez rodičů. Eh, je to další tedy zranitelná skupina, eh, která může být terčem eh, obchodu s lidmi. Hygienické podmínky. Jak si dovedete představit, není to nic hezkého. Nikdy tam není dostatek latrín, a i když tam latriny jsou, tak se obvykle nacházejí vlastně mimo ty cely a lidé nemohou z těch cel chodit ven, takže když tam latriny jsou, tak je nemohou používat. Kvalita vody, eh, pitné vody je velice eh, špatná a není, eh, nemají přístup k mídlu nebo k čisticím prostředkům. Lidé si nemohou prát oblečení, nemohou se osprchovat. Byla už snaha vlastně rozdávat jim Eh, různé věci, o to se snažily různé organizace, nejen my, ale také jsme slyšeli, že jakmile ta dotyčná organizace odejde, tak eh, vlastně všechny tyto předměty jsou zabaveny. Dovedete si představit, že tyto podmínky nejsou prospěšné zdraví, vidíme dopady na fyzické i duševní zdraví, eh, vlastně dochází k úmrtím, kterým se dalo zabránit. Na tomto obrázku vidíte dva dospělé muže, kteří jsou podvyživení. To je velkým eh, problémem a málo vidíme takto podvyživené dospělé. Eh, vlastně i v těch zemích, odkud ti lidé pocházejí, eh, máme hodně případů podvyživení, ale eh, nikoli u dospělých. Tady to vidíte tedy u dospělých a dovedete si představit, že když jsou lidé podvyživení, tak samozřejmě jsou náchylnější k infekcím a chorobám. Co tedy můžeme eh, udělat. Když lidé už jsou opravdu ve velmi špatném stavu, tak jsme schopni je přemístit do nemocnic teď vlastně čelíme nedostatkům eh, lékařské péče v Libii, protože od roku 2011 dochází k stabilnímu poklesu eh, zdravotnických služeb, které jsou dostupné ve vládním systému zdravotní péče a je nedostatek eh, zdravotnického personálu, takže je to obtížné, i když ty lidi už jsou na tom špatně, jim je nějak umístit. Mluvila jsem tedy o podvyživení, o eh, hladovění vězňů, nedost, eh, vězňů zadržovaných nedostávají dostatek eh, jídla. Lidé tam jsou skutečně v děsivých eh, podmínkách. Eh, Tento eh, člověk vlastně je podvyživený, má vlastně průjem a byl tam vlastně nechán, tady takhle ležet. Několik dní vlastně ho tam nechali, aby zemřel. Také máme případy vlastně kožních infekcí, neštovic a podobně. Potom také kožní infekce v důsledku Mm, popálení e, palivem. To se jim vlastně třeba stalo ještě na té e, lodi, kdy byli ty, tyto lidé e, se spálili a často ty popáleniny se vůbec nelečí, prostě je rovnou dají do toho detenčního zařízení. Dále také lidé trpí různými traumaty, protože lidé jsou často byti, Zaznamenáváme eh, také stopy mučení eh, v těchto centrech. Eh, naši lékaři zdokumentovali případy extrémního násilí a slyšeli jsme tedy mnoho svědectví o tom, že tam bylo zaznamenáno velice hrubé násilí. A to platí jak pro nezletilé, tak pro dospělé. Tady následuje několik obrázků, které to dokládají. Myslím, že jsem vám ukázala, že situace migrantů v Libii je opravdu velmi špatná. A asi to nejdůležitější, co bych tady chtěla říct, a dívám se na ten čas, který běží, že migranti v Libii jsou opravdu velkým biznesem. A když do tohoto systému se bude pumpovat více peněz, tak to znamená, že se to celé jenom zhorší. To nepomůže, nepomůže, když se tam bude dávat více peněz. Nepomůže to zlepšit eh, podmínky, za jakých jsou tyto osoby drženi. To řešení neleží v Libii. Libie je jenom součást problému a tohle bych opravdu chtěla zdůraznit. A myslím, že to je asi vše z mé strany. Děkuji. Děkuji. A nyní dám slovo paní Vásquez. Ano. Já chci navázat na vystoupení své kolegyně Anne-Marie a ono to také souvisí s vystoupením Evropské komise a Evropské vnější služby. Nám jde o to, abychom z vaší tedy strany získali informace, které nám umožní lépe vyhodnotit eh, kvalitu našich závazů, závazků v Libii a v severní Africe obecně. Rádi bychom věděli, do jaké míry se vlastně osvědčil náš přístup například to, že jsme umožnili všem agenturám, které mají plný mandát OSN a přístup, neomezený přístup do této oblasti. A také bychom rádi věděli, co nám můžete říct k tomu, jak lze monitorovat Ach, ty chráněné případy, včetně případného přesídlení. Jestliže totiž lidé nemohou odcestovat z Libie, tak je nutné začít se bavit i o přesídlení, protože v takovém případě je není možné odkázat dál. A pak také by mě zajímalo, eh, co vy si myslíte o kvalitě vyškolení libijské pobřežní stráže. Děkuji a nyní dám slovo panu Popovskému za komisi. Má sedm minut. Děkuji velice, paní předsedkyně. Situace v Libii eh, je krizí, kterou považujeme, považujeme za takzvanou smíšenou migraci protože tu máme, tedy se nám tady míchají e, uprchlíci a migranti a my se snažíme co nejefektivněji jim nabízet pomoc a zároveň monitorovat vývoj situace. Jaké jsou naše cíle v Libii? Za prvé jde nám o to, abychom zachránili lidské životy, protože tedy ta středomorská cesta nadále zůstává nebezpečná. To jsme si všimli především v posledních týdnech. Závisí to totiž na počasí. 4500, minimálně tedy 4500 eh, migrantů přišlo o život na této cestě od roku 2016. Potřebujeme také tedy mít možnost zachránit ty, kteří mají možnost se vylodit z těch eh, ještě předtím, než se vlastně nalodí na ty přeplněné lodě, eh, které prostě nemohou bezpečně přepravit. A to je tedy vlastně hlavním cílem právě té operace Sofie a vyškolení eh, libyské pobřežní stráže, o které budu za chvíli hovořit. Záměrem této operace bylo narušit fungování eh, celé té sítě pašeráků s lidmi, ještě před vyloděním. Bohužel je to v tuto chvíli biznes, který zkvétá v Libii a také nám jde o to, abychom nabídli okamžitou pomoc a záchranu osobám zachráněným na moři a také e, se chceme snažit o zlepšení životních podmínek v detenčních centrech. K tomu asi nemusím nic dodat. Já jsem se vyslechl velmi e, závažné informace podobného charakteru od vaší kolegyně, která byla v Libii před měsícem. A dovolte mi zdůraznit, že naším hlavním cílem zůstává především pomoc těm nejzranitelnějším skupinám migrantů. A tady bychom chtěli přispět k jejich návratu a reintegraci eh, do společenství v jejich eh, zemích původu. To je tedy vlastně hlavní eh, záměr naší politiky eh, na rok 2017. Chtěli bychom repatriovat více než 15 tisíc těchto eh, mladých a mladistvých. To je samozřejmě velká výzva, já o tom budu hovořit později. Také chceme nabídnout alternativu k detenčním centrum, které tu byly představeny a chceme nabídnout tedy specializovanou pomoc a podporu těm nejzranitelnějším skupinám je také velice důležité podporovat stabilitu těch domovských komunit, tedy tak, aby lidé nebyli motivováni odcházet, protože procento lidí, kteří eh, se zdržují pouze v detenčních centrech nebo v táborech, je tedy jen eh, částí celého toho eh, obrázku situace. Celá řada lidí žije také mimo té mimo ty detenční centra v eh, okolních obcích. Tady je tedy třeba posílit fungování místních komunit a, a také se snažit o posílení jejich solidnosti. Nemáme přesná čísla o tom, kolik vlastně migrantů proudí Libí, ale ten odhad je něco kolem jednoho milionu. Většina z nich nepochází z, Libe, z ale procházejí Libí ve snaze dostat se do Evropy. To je tedy součást toho tradičního typu migrace. Lidé tedy eh, přicházejí do eh, Libie ve snaze najít eh, práci a ocitnou se v beznadějné situaci. Nám jde tedy o ochranu a stabilizaci a máme na to tedy rozpočet 90 milionů euro, který byl právě schválen 12. dubna v rámci toho takzvaného Evropského svěřeneckého fondu EU Trust Fund pro Afriku. A tohle je vlastně tedy první stádium fungování tohoto programu. Celkový rozpočet, který navrhuje komise, je 200 milionů euro a nám to tedy schválili na svém zasedání na Maltě představitelé státu a vlád. Je to tedy 200 milionů na intervence v roce 2017 z tohoto svěřeneckého fondu. V rámci tohoto fondu funguje konkrétní program zaměřený na Liby a tento program budou implementovat budeme ve spolupráci s UNHCR, UNICEF a německou agenturou GAZ. Rozhodnutí tedy padlo a nyní tedy jsme v tom stádiu uzavírání smluv. Doufáme, že se to podaří dokončit do konce května nejpozději. Chceme lépe žádat eh, migrační toky už na hranicích této země a to se eh, žádá lepší vyškolení pohraniční stráže tak, aby tedy tito pracovníci byli schopni eh, odhalit případy pašování, obchodování s lidmi, ale postupovat podle pravidel, to znamená a tedy zacházet s těmi uprchlíky a migranty slušně. Vy jste totiž správně řekla, že tam je určité právní vakuum v Libii a že tam vlastně není možné uplatnit ženevskou úmluvu. A tady, tady bych rád se vyjádřil konkrétně k za prvé školení, libyské pohraniční stráže. Tento projekt se rozběhl v říjnu loňského roku. První skupiny pohraničníků již byly vyškoleny. Je to však tedy kontinuální proces, navíc ta situace v Libii je velmi vrtkavá. A snažíme se spolupracovat s ministerstvem vnitra i obrany, protože ty kompetence za fungování bezpečnostních složek eh, jsou rozděleny. Například tedy příští, eh, například tedy zítra do Bruselu přijede na návštěvu právě libýský ministr vnitra, se kterým bychom rádi debatovali také o lepší koordinaci. Eh, to, to tak, aby tedy naše aktivity byly transparentní a aby naše fondy byly vynakládány vhodným způsobem. přístup zůstává hlavním problémem, také, také pro nás. Protože tedy ta evropská delegace funguje, nebo eh, tedy na, má svou centrálu v Tunisku. Nejsme tedy přítomní přímo na místě v Libii a pak je tedy velmi obtížné koordinovat eh, nasazení zdrojů. Ale to záleží na bezpečnostní situaci na místě, na to, jak to eh, vyhodnotí příslušný sekretariát OSN. Čili my vlastně nemůžeme rozhodovat z bezpečnostních důvodů o tom, že naše zaměstnance nasadíme přímo v Libii, nicméně úzce spolupracujeme s našimi kolegy z OSN, zvláště pokud jde o zvláštního zástupce, UN, tedy zvláštního vyslance UNHCR, který je usazen přímo v Tunisu. A na závěr chci říct, že v případě Libie nejde jenom o zvládání migračních tloků, chceme také přispět k dalšímu rozvoji situace v Libii. Nicméně tady ta politická situace je tak nejistá, že vlastně není možné dosáhnout nějakého zásadnějšího pokroku. A proto je naší hlavní prioritou tedy přispět také k stabilizaci politické situace. Děkuji. Děkuji. bych předal slovo z eh, SVČ. Máte sedm minut. Děkuji, paní předsedkyně. Jak asi víte, tak ta situace v Libii se nezlepšuje, politická a eh, krize se eh, prohlubuje a bezpečnost se snižuje, roste napětí mezi armádou generála Afty a v synovi v Mizurátě. Jak říkal pan Oposky, Dlouhodobým cílem EU v Libii zůstává pomoci eh, Libii vytvořit demokratický, eh, stabilní a prosperující stát. To se, nes, to se nestane eh, ze dne na den. Eh, je to velice dlouhodobý proces. Jde o to eh, pracovat na ústavě. Pracuje se na ní. Je tam určitý postup. Velice rádi, ale pořád to ještě zbývá velký kus. Takže Jde o vytvoření silné transparentní instituce občanské společnosti a soukromého sektoru. Všechny tyhle věci v Libii už dlouho chybí, jak asi víte. Teď tedy pracujeme na čtyřech hlavních věcech, pokud je o stabilizaci Libie. Do toho patří zapojit se aktivněji do tedy podpory politického procesu a té dohody z, roku, tedy z prosince 2015. Podporujeme také tu mezinárodně uznávanou vládu aby eh, se obracoval na všechny eh, zúčastněné strany, tak abychom je dostali eh, k jednou vyjednávacímu stolu. Pracujeme už i s OSN a také podporujeme iniciativy sousedních zemí a regionálních organizací, které jsou zapojené do mediačních snah. 14. dubna a jsme společně s Africkou unii, OSN a Arabskou ligou umožnili eh, vytvoření nového mezinárodního formátu při vyjednávání, který by dotlačil všechny eh, libyské aktéry, aby se pokusili si sednout kolem jednoho stolu. Jak říkal Mačej, neřešíme jenom migraci. A ještě než eh, vysvětlím náš obecný přístup k migraci v Libii, tak musím zdůraznit, že EU má také významný balíček asi 120 milionů bilaterální pomoci eh, na podporu eh, stabilizace eh, občanské společnosti, demokratického vládnutí, zdravotnictví, mládeže, politické ochrany a tak dále. A také nabízíme humanitární pomoc všem, kteří jsou ovlivněni konfliktem, vysídlencům, migrantům a dalším skupinám. Evropská unie se samozřejmě snaží eh, podporovat politické řešení, ale zároveň víme, že eh, ochrana migrantů a eh, boj s pašeráckými sítěmi, s provaděčskými sítěmi je velice důležitá i pro Libii samotnou, nejenom pro nás, protože podpoříme mír a stabilitu. Vytvořili jsme komplexní přístup k řízení migračních toků skrz Libii přes ní a do ní. Pracujeme na tom eh, s eh, tamními úřady, máte už vysvětlil naše hlavní kroky, které probíhají a které plánujeme s mezinárodními eh, organizacemi, jako je UNHCR, jak pomoci tedy těm lidem postiženým migračním fenomenem? Také pracujeme s jižními sousedy v Libii, protože se chceme vyhnout tomu, aby do Libie přicházelo s tím dál tím více takovýchto lidí. Usilujeme tedy spolupráci s jižními sousedy eh, Libie a rozšiřujeme tedy spolupráci eh, mezi Libií a jejím eh, jižním sousedy, tak aby se lépe kontrolovaly tamní hranice. Kromě toho školíme a podporujeme budování kapacit libyské pobřežní stráže. Měli jsme tady, tady ty operaci Sofia a operaci Mořský koník. A také tam eh, se zabýváme eh, lidskými právy a správným nakládáním s migranty. Konečným cílem je narušit eh, ty převaděčské sítě a zvýšit bezpečnost libijských vod. A také pracujeme s libijskými úřady. Musíte opět mít na paměti, že libijské úřady neovládají celé území zatím, ale prostřednictvím Eubamu Libie, což je naše operace, Eh, která eh, plánuje neexekutivní civilní misi v oblasti eh, justice a vnitra, tak naše delegace tam se snaží neustále připomínat, jak je důležité zlepšovat podmínky migrantů v těch táborech. K tomu samozřejmě tedy dochází v kontextu velice obtížné situace. Je tam nedostatečná bezpečnost, jedna vláda neovládá celé území a mezinárodní organizace mm, tam nemají k tomu dostatečný přístup. Čili tady bych ukončil své vystoupení. Děkuji. Děkuji. Tak to nebylo příliš optimistické. Mnohokrát děkuji. A teď bych ráda eh, předala slovo koordinátorům Libe nejdříve za EPP Roberta Mecola, prosím. Děkuji. Já nejdřív poděkuji eh, všem řečníkům za eh, to, jak otevřeně, upřímně a iniciativně popsali situaci a navrhli řešení. To jde nad rámec toho, co tady řečníků činí na takovýchto panelech. Neklid v Libii a v Libii a v celém Středozemním moři má velký dopad na Evropskou unii. Já jsem z Malty a tedy pocházím ze země, která je velmi blízko takovému to, takové to roz, hm, takovému to zahávajícímu státu a e, Znamená to, e, že je pro nás velice citlivé e, zabývat se tím, co se tam dělá ta Libie jako nesmí úplně selhat jako stát a teroristické skupiny jako islámský stát nebo e, satelitní verze jiných e, konkurenčních teroristických skupin tam nesmí e, získat oporu. EPP vždycky tlačila na to, aby se Evropská unie stavěla iniciativně k, té, k řešení té situace a já tady podporuji to, co říká SVČ Evropská komise. Máme tady důležitou roli, zejména a při usnadňování nebo zprostředkovávání rozhovorů mezi různými frakcemi v Libii. Z naší země také eh, jezdí experti často eh, do té země. Musíme eh, působit na lokální úrovni. I když se pokoušíme okládat ruku ruhu, tak neexistují žádné jiné varianty, než Eh, libijské řešení, čistě libijské domácí řešení. Eh, Libie nebude spolehlivým partnerem zítra, bude to nějaký čas trvat a rozhodně bychom neměli eh, občanům nalhávat, že jsme schopni tam uzavřít dohodu velmi brzy. Určitě to nějaký čas potrvá. Jednáme s premiéry, neustále probíráme Libii a i když eh, peníze jsou důležité, tak to není eh, začátek a konec eh, všech řešení. Já bych byla rada, aby závěry různých zasedání, různých formací rad byly ambicioznější a chtěli bychom také větší závazky pro tedy nasazení evropských sil na posílení bezpečnosti a zároveň se postarat o to, aby více prostředků šlo do Frontexu na pomoc pohraničním operacím. Také by bylo dobré podporovat libijský národ až tady na cestě k jednotné vládě. Moje země, která je teď ehm, má teď předsednictví, musí eh, se angažovat v této otázce. To, co se eh, děje v Libii, je přímou a nepřímou, eh, přímým a nepřímým důsledkem co se děje, toho, co se děje v subsaharské Africe. Musíme těm eh, zemím se snažit pomoci dostat zpět na vlastní nohy. Pokud nechceme, aby se ty nespokojené zemi šířily do dalších let, tak zde musíme opravdu vyvíjet intenzivní aktivitu. Děkuji, Birgit Zippel. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu dnes mluvit německy. A musím říct, že eh, mi tak trochu docházejí slova. A jsem otřesena. Když hledím na to, co a jak eh, dnes eh, zde o tom jednáme. Eh, chceme eh, zachraňovat životy, chceme, eh, aby už nikdo neumíral ve středozemním moři, proto tam nikdo nemá nasedat do člunu, Ale je to život, když necháváme lidi v situaci, kdy v lágrech, kde jsou byti, mučení, kde se obchoduje s lidmi, kde jsou lidé nuceni k práci a k prostituci, nejsou tam základní hygienické podmínky z, eh, údajně eh, z, z Libie nemá stát eh, ten stát, který selhal, ale Libie už selhala jako stát. Tam už není žádná funkční vláda. Není v malé části té země. A když tady slyším, že jsou tam dvě pobřežní hlídky, které, které jsou každé podřízené jiné ministerstvu, tak tvrdím, že není žádná veřejná instituce, ať už eh, je to nějaký eh, zbytek toho nebo onoho státu, eh, který, která by nebyla podřízena organizovanému zločinu. A my, chudáci Evropané, říkáme, no uprchlíci tam musí zůstat, není zase tak špatně. Já si myslím, že to, co tady teď projednáváme, je uh, nepřijatelné, protože si tady eh, v neděli eh, kážeme o hodnotách Evropské unie, ale prostě, aby eh, se k nám už nedostal žádný uprchlík, tak říkáme, že se tady dělá pobřeží stráž, která vlastně není. A hlavně, aby ty lidé zůstali v Libii v podmínkách, které jsme dnes slyšeli, tak velmi dojemně popsané tady. Musím opravdu poděkovat SVČ, ale zase na druhou stranu přicházíme příliš pozdě. Rozpadající si stát Libie nás zajímá až teprve od té chvíle, kdy je tam spousta Evropanů, uprchlíků, kteří by se mohli vydat na cestu do Evropy. Předtím na situace v Libii vůbec nezajímala. Nebo maximálně jako krajově. A já si myslím, že jsme se dostali do bodu, kdy eh, si musíme upřímně eh, hovořit o tom, eh, co jsme v minulosti zanedbali, abychom z toho mohli vyvodit ponaučení do budoucna, protože Libie není jediná krizová země, se kterou se musíme vypořádat. Takže kdybychom nepomáhali Libii vůbec ne, já tady říkám, že 90 milionů by se mělo dát dispozici na příklad na podporu obcí a měst a spoustu dalších věcí, ale já si kladu otázku, jaké záruky máme, že ty peníze, které, ať už je pošleme komukoliv tam, opravdu eh, budou k dispozici nakonec obcím. Co zaručuje, že těch 90 milionů, eh, které eh, mají znovu umožnit, no, umožnit nový eh, začátek, eh, ne, půjde do kapes eh, kriminálních band a, a kšefty s uprchlíky nebudou pokračovat tak, jak do posud. A, a nemusíme hledat nejdříve jinou alternativu a bez Eh, přítěže uprchlíků eh, se zabývat prioritně, i jak pomoci eh, Libícům budovat svoji budoucnost. My tady děláme, děláme dojem, jako bychom v dohledném času byli schopni se nějak dohodnout s Libí jako s Tureckem. Navzdory veškeré kritice mm, vůči této dohodě Turecko je alespoň funkční stát, v Libii není nic. Já si myslím, že na nejvíc eh, trapné, abychom my, jako jeden z nejbohatších kontinentů na světě, eh, který má přes půl miliardy lidí, který eh, je blahobytný ve srovnání s většinou ostatních na světě, říkali, my to dáme nějaké peníze, ale víc už nemůžeme. Já jsem opravdu otřesena a nemám slov o tom, k tomu, že se tady bavíme o tom, jak eh, v nejbližších eh, dvou, třech letech nechat uprchlíky v, eh, v těch táborech. Dáme na to nějaký 90 milionů. Ve srovnání s tím, co by bylo třeba, je to opravdu jenom kapka v moři, ale budeme trpět dál, jak jsou tam ti lidé v nepřijatelných podmínkách Hlavně, že už nejsou u nás a budeme si namlouvat, že jsme udělali to správné. Já si myslím, že to je naprosto nesnesitelné. Děkuji. Uh, thank you. Děkuji. Za Alde, Sophie Intveld nebo někdo jiný? Protože tady nemáte koordinátora. Není tady paní Grisbeck. Já velice ráda vystoupím za naši frakci nebo za kohokoliv jiného, vlastně i svým osobním jménem. Možná ti eh, šéfové vlád, kteří si myslí, že je dobré eh, uzavírat dohody se zeměmi, jako je Libie, by měli nějaký čas strávit v takovém táboře. A pak bychom se jich mohli, jich mohli ještě jednou zeptat, jestli je to opravdu tak dobrý nápad. S Libií jsme měli dohodu, myslím, v roce 2011. Berlusconi dal 5 miliard eur Libii za eh, stejným účelem. Nepoučili jsme se z toho? Tohle je výsledek. Ten název tohoto obrázku je velice výmluvný. Humanitární dopady politiky EU. Toto jsou důsledky našich politik. Ano, můžeme ukazovat prstem na Libyjce a e, říkat, že tam e, prostě lidé dělají špatné věci, ale tohle je všechno výsledek naší politické volby. A není to jenom toto. Tyto obrázky a příběhy jsou prostě nesnesitelné. Budeme mít další zprávu o podmínkách uchazečů o azyl a uprchlíků tento víkend papež, kterého obvykle necituji, nicméně hovořil o řeckých táborech jako o koncentračních táborech. Samozřejmě to pak potom vzbudilo velkou kontroverzi, ale já myslím, že je zcela jasné, co měl na mysli. Ty podmínky, v nichž tam lidé žijí, nejen v Libii, ale dokonce i na našem kontinentě, to jsou podmínky naprosto děsivé a nepřijatelné. Včera jsem zase četla e, příběh žen, dívek, čtyřleté dívky, které byly e, nebo jsou systematicky znásilňovány. Představte si, že by to byla vaše dcera. A tohle se děje naším jménem, kolegové. Já vím, že v tomto e, parlamentu panuje konsenzus ohledně toho, jak by to řešení mělo vypadat. Myslím, že tady všichni jsou pobouřeni. A já považuji za zcela nepochopitelné, že členové rady, předsedové vlád hovoří o tomto jako o řešení. Měli by se stydět za sebe a především ti předsedové vlád, a omlouvám se, že to říkám, já nechci nikoho hájit, ale předsedové vlád, kteří hovoří o křesťanských hodnotách v Evropské unii. Tohle se děje jejich jménem. Toto jsou křesťanské hodnoty? Asi ne. Tohle je výsledek pevnosti Evropa. To není evropská politika, to je ten přístup evropská pevnost. Takové to má dopady. Můžeme uh, mluvit o tom, že tedy vycvičíme příbřežní stráž, budeme jim říkat, co znamená ženevská konvence. Vy si snad myslíte, že oni nevědí uh, o existenci ženevské umluvy? Samozřejmě, že to vědí, jenom jim to úplně fuk. Prostě to jsou lidi, kteří eh, si na tom vydělávají. A jedna věc, kterou kolegové by tento parlament rozhodně neměl přijmout, to, že E, azylová a uprchlická politika jsou teď součástí vnější politiky, protože to potom e, vlastně e, my na to nemůžeme mít vliv. A já jsem ráda, že je tady pan Pontiroli, ale o to nejde, tady nejde o vás. Tady jde o to, že plíživě se to vlastně přenáší do politické oblasti, kde parlament nemá pravomoce a nemají tam pravomoce už ani národní parlamenty. A proti tomu bychom se měli uh, rozhodně postavit. Azylová a uprchlická politika, to jsou politiky EU a my do toho musíme mít co mluvit. E, tak, aby tento parlament mohl zmírnit tuhle mizerii. A všichni víme, že skutečným řešením je skutečná společná evropská azylová a migrační politika. V tomto parlamentu to víme. A já vlastně opakuji svůj návrh od samého počátku. Ti předsedové vlád, kteří chtějí toto propagovat jako řešení, by měli strávit sami nějaký čas v těchto táborech. A pak se jich zase zeptáme, co se to myslí. Děkuji. Děkuji. Paní Judith Sargentini za zelené. Děkuji vám, paní předsedkyně. Zástupci eh, lékařů bez hranic položili otázku zástupcům Evropské komise a SVČ, vlastně tady předložili názor, který podle mě vyžaduje reakci a sice, že v vlastně investování více peněz do tohoto systému to nevyřeší, že se tím jenom vlastně e, nadále budou financovat e, takovéto e, nezákonné činnosti. A od zástupců evropských institucí jsme se odpovědi nedočkali a myslím si, že bychom ji měli slyšet, protože to je velký názorový rozdíl. Eh, my se tedy snažíme zatýkat převaděče, ale to také nemusí vždycky vést k eh, ukončení pašování lidí a obchodu s lidmi. My tady vedeme eh, na výboru libedosti podivnou konverzaci, protože tady slyšíme dva úplně jiné příběhy, jakoby dvě jiné reality a já se snažím tedy si uvědomit, jaká ta realita platí a protože pokud eh, takto vedle sebe budou stát tyto dvě reality, asi těžko najdeme politiku, která bude úspěšná. Pokud budeme vyškolovat eh, libijské pobřežní stráže, ano, můžeme je informovat o základních právech, o lidských právech, ale ta eh, detenční zařízení nespadají pod pobřežní stráž nespadají pořádně ani pod stát. A pokud, pánové, hovoříte o libijských úřadech v množném čísle, to už samo o sobě je docela legrační, protože to je právě problém, že vlastně není vůbec jasné, kdo v Libii tu zemi řídí. Nevíme, jak se rozhoduje o detenčních zařízeních, kdo o nich rozhoduje to jsou detenční zařízení, která eh, vlastně někdy ani nejsou spravována těmi úřady v množném čísle, ale jsou spíše zřizována eh, tak nějak neorganizovaně. Eh, mluvila jsem tady, nebo slyšela jsem tady Birgit, Sofie, po nich už asi nemusím opakovat to, co říkali, ale uh, musíme dospět k tomu, abychom společně pochopili, co je efektivní a co není efektivní. A Zatím tedy necháváme eh, Libijce v uvozovkách zachraňovat lidi z moře, eh, vezou je zpátky na pevninu, ale asi to není úplně záchrana lidí. To je jenom, že ty lidi vlastně vracíme do jiného typu bídy, eh, před kterou se snaží uprchnout. A eh, pán tady vpravo hned na začátku řekl, že je otázkou, zda se tito lidé kvalifikují eh, na status uprchlíka nebo zda jsou migranti tady, ale jde přece o lidská práva. A my si musíme položit otázku, zda ta lidská práva chráníme nebo zda opak eh, je ohrožujeme. Děkuji. A poslední koordinátor za EFDD, paní Ferrara, ale kolegové, prosím eh, o stručnost, protože ve čtyři hodiny začíná další bod s Europolem. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedající. Já si myslím, že snaha o spolupráci a partnerství s Libií v tomto konkrétním okamžiku je eh, opravdu eh, nereálná věc. Pokračovat v modelu dohody EU Turecko, eh, na jejíž nedostatky už jsme také poukazovali, to, myslím, by nebylo efektivní z hlediska výsledků ani z hlediska ekonomického, ale především by to jen zhoršovalo situaci lidských práv a hodnot EU. Bylo by to škodlivé pro postupy, které se schvalují, pro základní práva i pro e, ověřování toho, jak se vlastně ty finance používají. E, I lékaři bez hranic e, nám dnes potvrdili, že nemá smysl dávat více peněz, že to nepřinese žádné řešení situace. Ta situace je mnohem složitější a mnohem komplikovanější a určitě evropskými prostředky se ta situace sama o sobě nevyřeší. Kromě toho jsme viděli, jak to dopadlo s dohodou e, s Tureckem. Sice ty lidé už nepřiplouvají tolik do Řecka, ale je jich eh, hodně zase v Itálii a stále jsou eh, lidé, kteří umírají na moři. Musíme tedy se dívat eh, dovnitř EU, musíme se snažit vést efektivní politiky. My eh, diskutujeme o evropském eh, společném asilovém systému, ale já bych chtěla požádat eh, teď o odpověď buď zástupce SVČ nebo zástupce Evropské komise na, na následující otázku. Nedávno se právě um, hovořilo o těchto operacích vyhledávání a záchrany. Uh, v návaznosti na slyšení eh, vlastně eh, eh, prokurátora z Katánie a On vlastně formuloval i určitá doporučení týkající se agentury Frontex a úlohy nevládních organizací. Já chci říci, že je třeba řádně rozlišovat mezi nevládními organizacemi, které působí zcela transparentně, a nevládními organizacemi, u nichž vlastně nevíme, eh, kým jsou financovány, tak jak to právě uvedla i kataňská prokuratura. A zdá se, že Eh, vlastně některé tyto organizace jsou v kontaktu s libijskými uniformovanými silami, které působí na libijském pobřeží, ale nepůsobí v té eh, příbřežní stráži, která spadá pod Frontex, protože to se děje tedy v západní části Libie. Já se tedy ptám, jaké se provádějí kontroly ohledně těchto kontaktů protože jsou různé operace, Euformed, Triton, Sofie a eh, máme dohodu se zemí, která rozhodně není eh, spolehlivá. Jaký typ kontroly tedy eh, funguje mezi tím, o čem hovo, bylo, nebo co bylo zmíněno, byl tady zmíněn tedy ředitel agentury Frontex a jeho vazby na různé nevládní organizace, eh, tyto libijské strážce, ale u kterých není úplně jasné, o koho jde. Děkuji. Okay, now... <clears throat> Děkuji. A ještě tu mám na seznamu čtyři další řečníky. Prosím, eh, omezte své vystoupení na jednu až dvě minuty. Děkuji. Dívám se na tyto fotografie s velkým znepokojením. A říkám se, že v debatě o nich, o této situaci jsme možná na něco zapomněli. Když se totiž podíváte na to, o jaký typ lidí jde, kdo tedy vlastně přichází pěšky, velmi často Jsou to tedy lidé, kteří vlastně jsou v pohybu už od té doby, co padl Kadáfi. A pak tedy pokud jde o zneužívání jejich situace, nikdo tady nemluvil o tom, že velmi často jsou, se stávají nedobrovolnými dárci orgánů. Nicméně v Libii vlastně nic nefunguje, neexistuje tam stát, takže jaký smysl má uh, investovat do těchto detenčních center, eh, jakou budoucnost můžeme nabídnout jejich obyvatelům i v případě, že ten pobyt tam přežijí. A na to bych se, já bych se rád, tedy, já ráda zeptala Evropské vnější služby, jak se představuje budoucnost pro eh, tyto lidi. Říkáme, že nejdůležitější je zachránit lidské životy ale přitom je necháváme živořit v těchto podmínkách. Pokud bychom je chtěli opravdu zachránit, měli bychom je převést někam jinam z Libie. Pryč. A pokud jde o vyškolení pohraniční stráže, také já bych ráda slyšela odpověď na tuto otázku. Děkuji. Já nesouhlasím s tím, co tu řekli předchozí řečníci. Naopak si myslím, že situace v Libii se výrazně liší od situace v Turecku. Není tedy jednoduché vlastně zopakovat stejný postup i tady. Jde nám však o to, aby tedy ty institucionální vztahy byly co nejvíc normalizované a naše spolupráce s Tureckem přinesla své plody. Byli jsme svědky určitého pozitivního vývoje a v podstatě došlo k přerušení e, pohybu na té takzvané balkánské cestě. A pokud jde o Itálii jako transitní zemi, já jsem se tedy spolu se svými kolegy účastnil mise na Sicílii a viděl jsem tedy přímo ten, na vlastní oči ten dopad A pokud jde o čísla orgánů ze Syrakuzy a Rakuzy, eh, Tady tedy or, příslušné orgány hlásí, hlásili, byly tedy naprosto zavaleny eh, migranty, kteří připlouvali po moři. Nicméně v roce 2000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 nebo v případě ochrany hranic. A v tomto dokumentu tady eh, jsem si přečetl jediný plauzibilní závěr. Nedá se dělat nic. Také jsem hovořil se zástupci eh, příslušných eh, organizací OSN před pár týdny, kteří mi řekli, že se nic nedá dělat v té nejbližší budoucnosti, protože Libie tedy vypověděla smlouvu, nebo tedy spíše prohlásila za neplatnou smlouvu, kterou původní vláda uzavřela s Itálií. Já tady na jedné straně souhlasím s tím, že nemůžeme kšeftovat s tímto v podstatě selhávajícím státem, a ve chvíli, kdy dokonce i experti eh, jasně říkají, že to prostě není možné, proč tedy nadále jít tímto směrem? A za druhé vidím tendenci říkat, jestli je to tak eh, špatné v Libii, možná bychom mohli začít jednat s eh, Tuniskem, s Marokem. Možná by mohla být uzavřena dohoda mezi Marokem a Španělskem. No ale co se potom stane v těchto zemích? K tomu byste mi také mohli něco říci, protože takovýhle vývoj mi připadá mimořádně eh, nebezpečný. Protože to tedy není životaschopná možnost například nějaké dohody s Tuniskem. A konečně já jsem tedy také uvítala zmínku o eh, zapojení Vysokého komisaře UNHCR, protože to je vlastně jediná možnost, jak situaci řešit. Eh, UNHCR by mělo hrát klíčovou úlohu nejenom tedy přímo na místě, ale také pokud o jednotlivé politiky přesidlování eh, uprchlíků a migrantů. Děkuji. Děkuji. Já mám takovou stručnou otázku Jak si představujete vývoj situace v příštích jednom až třech letech? Myslím si, že bychom se měli ze všech sil snažit o to, abychom na půdě tohoto výboru a tohoto parlamentu neseděli s založenými rukama a naopak se musíme projevovat daleko důrazněji a jasně opakovat, že ta situace je naprosto nepřijatelná podle toho, co jsme se tady Eh, vyslechli a my jako volení zástupci Evropského lidu máme zapovinnost být aktivní a tedy nechat zaznít eh, náš hlas. Děkuji. Protože jsme neměli příliš mnoho otázek, dám slovo pouze zástupci vnější služby, aby odpověděl na otázky. Děkuji jenom velmi stručně. Je mi jasné, že nemáme dost času. Chci se vyjádřit k některým otázkám a připomínkám. Celá řada z vás upozorňovala na situace a podmínky v detenčních centrech a na, na to, zdali má smysl zachraňovat životy lidem, kteří potom trpí v takovýchto detenčních centrech. Na to odpovím tím, že jen operace Sofia přispěla k záchraně 35 tisíc lidských životů. A za druhé, situace v detenčních centrech to není nic nového a nesouvisí to nezbytně pouze s tím, že lidé jsou zachraňováni na moři. Loni a popřežní stráž v Libii zachránila tisíce lidí, ale jak víte, tedy v Libii v tuto chvíli je 700 tisíc až 1 milion uprchlíků v těch detenčních centrech, jak jste sami řekli, vlastně kvete taková černá ekonomika. Čili my to musíme řešit komplexním způsobem a jenom abych nabídl příklad, ve chvíli, kdy hovoříme o práci tedy přímo v těch zemích původu, v Nigeru, v Čadu a tak dále, je to právě proto, že tedy se nezaměřujeme pouze na tedy práce pobřežní stráže, ale snažíme se najít také života schopné alternativy fungování místních komunit. Protože celá řada těch místních komunit, které se vlastně nacházejí na trase, jež používají pašeráce s lidmi, vlastně profitují z této činnosti. A jim musíme nabídnout jiný životaschopný model fungování. A to se snažíme v Jižní Libii, když to je tedy velmi nepřístupný region a také tedy v zemích jižně od libijské hranice. Snažíme se tam posílit tedy ta, a, tu místní úroveň, místní ekonomiku, tak, aby tedy vlastně nebyla nebylo to podnikání v oblasti obchodu s lidmi tou nejlukrativnější činností a nabídli jsme i jiné alternativy. A také je důležité, jak už to bylo, řeč, jak už to bylo řečeno, snažit se zlepšit podmínky, podmínky okamžitě, to je sice pravda, ale z dlouhodobého hlediska je především důležité hledat e, alternativy. Navíc tedy celá řada těch detenčních center není vlastně pod pravomocí vlády, ale ovládají různé militantní skupiny. A s tím souvisí, že je třeba posílit naši přítomnost v Libii, naše představitelka se před pár týdny vydala eh, do několika detenčních centerech, center přímo v Libii, strávila několik hodin pohovory přímo s migranty, kteří jsou tam zadržováni a vrátila se s poznatkem, že to je něco, co se nepodaří vyřešit do zítřka, ale rozhodně si to zaslouží naše úsilí. Takže dlouhodobé řešení samozřejmě nespočívá v tom, že ty lidi necháme v detenčních centrech. Budeme se snažit o jejich repatriaci a dobrovolný návrat, nebo budeme hledat dlouhodobé alternativy k jejich pobytu v detenčním centru. A pokud jde o situaci na místě v Libii, já tady samozřejmě nemám křišťálovou kouli, ale ta situace, především hospodářská situace v Libii se výrazně zhoršuje a víte, že Libie závisí na vývozu ropy, který se tedy stále zmenšuje a nejenom, že se zmenšuje tedy ten výkon, ale také klesají ceny ropy. A proto je třeba hledat eh, nějaké hospodářské alternativy, to se příliš nedaří. Politická situace je tedy v podstatě v takové patové situaci. My se snažíme vést jednání se všemi stranami, které jsou ochotny přispět k dohodě, ale opět to je něco, co tedy děláme aktivně, spolupracujeme se zeměmi Africké unie, Arabské ligy a s celou řadou dalších. A samozřejmě tedy také máme obavy z té bezpečnostní situace, z toho, že se vlastně neustále zhoršuje. A opět tedy to je něco, co má přímo dopad nejenom, také, nejenom tedy na boj mezi jednotlivými skupinami, ale také tedy problém s kriminalitou, s rizikem únosů a proto také říkám, že naším hlavním cílem je tedy mít možnost vrátit se zpátky do Libie, pracovat přímo v terénu, například po boku UNHCR. Ovšem nedá se čekat, že by k tomu došlo zítra. Děkuji. Já jsem měla otázku a myslím, že nebyla zodpovězena. A myslím, že jste ji nepřeslechli. Takže já ji budu opakovat. A kdo chcete, aby vám na ně odpověděl? Někdo z vnější služby nebo z komise? Dámy z Lékařů bez hranic řekly, že využití prostředků z Fondu pro Afriku a pro řešení situace v Libii znamená, že vlastně tedy budete nepřímo investovat do toho modelu podnikání, tedy té místní úrovni, který v podstatě pošlapává práva uprchlíků. A na to bych ráda slyšela odpověď. Pan Popovský za komisi. Děkuji, bohužel tedy se připozděje. Nicméně, to financování, které nabízíme, rozhodně nedostane libijská vláda nebo centrální banka. My jsme si vybrali několik mezinárodních partnerů, tedy v čele s UNHCR. Bez nich toho stejně moc nezmůžeme, protože i oni mají tedy problémy s přístupem a musí se vlastně vrátit tam, jít pracovat přímo v terénu, aby něco zmohli. Nicméně my chceme tedy pracovat s těmi osvědčenými partnery, kterým se dá věřit, Neznamená to tedy, že by šlo o nějakou nepřímou podporu libijské vlády a také tedy není naším záměrem uzavírat nějakou dohodu s libickou vládou v tomto ohledu. A neznamená to také, že chceme opakovat řešení z Turecka. My se v Libii snažíme zaangažovat ty místní eh, komunity, které v podstatě nabízejí ty základní služby, protože úřady jako takové příliš nefungují. Děkuji. Děkuji všem našim řečníkům. Byla to velmi zajímavá debata, velmi zajímavá zjištění. A jak už bylo řečeno, Debata na toto téma bude pokračovat 3. května a v červnu potom eh, si vyslechneme zprávu o, o tom, jak proběhla návštěva delegace Libe v Libii, která vlastně odjede do Libie příští týden a my plánujeme výměnu názorů s italským ministrem vnitra. To bude také zajímavé. A nyní děkuji Vážení kolegové, začneme bodem 5. 9. března 2017 Europol zveřejnil svou zprávu za rok 2017 k k, tom, k situaci v oblasti eh, tedy organizované trestné činnosti, to, jaké jsou ty nejnovější trendy a, a vývoj a eh, tato zpráva zahrnuje také tedy prognózy postupu Evropské unie v této oblasti v roce, letech 2017 až 2021. Rada pro vnitro a spravedlnost se na svém příštím zasedání dohodne na prioritách v boji s organizovaným zločinem na příští rok a prezentace zprávy SOKTA, kterou, si vysvě... kterou nám tady dnes představí uh, ředitel Rob Mainwright, eh, představuje velice důležitou událost z tohoto pohledu a dává nám také příležitost pro výměnu názoru. Pan Wainwright má slovo na 10 minut. Děkuji velice, paní předsedkyně. Na eh, tedy obrazovce je chybná verze prezentace. Já vás tady požádám, abyste tam dali tu správnou. Já děkuji výboru za to, že mě tady dnes dovolil vystoupit a představit zprávu o závažné organizované trestné činnosti za rok 2017. Je to naprosto zásadní zpráva, protože eh, vlastně je takovým základem pro formulaci evropské bezpečnostní politiky v této oblasti. A mm, tady přímo ovlivňuje metody, které Evropská unie volí v boji s tímto typem trestné činnosti. V současném politickém cyklu Hovoříme tedy o letech 2018 až 2021 na které je třeba stanovit další priority. Zpráva, o které budu dnes hovořit, je výsledkem zatím nejširšího sběru dat, tedy sběru a analýzy dat o organizované a závažné trestné činnosti. Národní příslušné orgány dodali více než 2000 dotazníků, které jsme rozdistribuovali. Tohoto průzkumu se účastnili také zainteresované i agentury, jako je Eurojust, Europol a další a další. V porovnání s tím posledním vyhodnocením z roku 2013 jsme zpracovali téměř dvojnásobný objem dat. Je to naprosto zásadní aspekt politické debaty, která nyní proběhne na půdě rady. My se totiž budeme snažit nadefinovat hlavní politické priority na příští čtyři roky v boji s organizovaným a zá, organizovanou a závažnou trestnou činností. Samozřejmě to závisí na zapojení všech zainteresovaných skupin, především tedy všech eh, donucovacích orgánů členských států protože na jejich bedrech bude spočívat povinnost tyto strategické cíle prosazovat v terénu, tak, aby to mělo opravdu eh, hmatatelný dopad, pokud jde o utlmení aktivit organizované a závažné trestné činnosti. Já tedy žádám o zahájení prezentace. Zdá se, že to nejde, budu tedy pokračovat. Za prvé, pokud jde tedy o eh, organizaci organizovaného zločinu. V posledním období jsme sledovali zhruba 3600 skupin, nyní už eh, tedy se to rozrostlo na 5000, což ale souvisí spíš s tím, že máme lepší spravodajské informace a také to, že tedy tyto původně velké skupiny se štěpí na menší, které mohou být daleko dynamičtější a propojené jiným způsobem, jsou také mnohem flexibilnější, více diversifikovatelné a je eh, velmi těžké tedy zachytit celou škálu jejich aktivit, protože ta eh, zahrnuje různé aktivity. Eh, působí v nich více než 180 různých národností, což myslím pěkně ukazuje na mezinárodní charakter této scény v Evropě dnes. Ve většině skupin je zastoupena více než jedna národnost Tady vidíte ty hlavní prvky toho, jak vlastně jsme eh, tady na půdě Europolu identifikovali tyto skupiny. Další průsvitka, pokud jde o ty největší hrozby, samozřejmě tedy eh, kyberzločinnost je eh, jedním z největších nebezpečí, protože objem těchto aktivit dramaticky narostl v posledních letech, ať už jde o síťové útoky na podniky i jednotlivce, ve zprávě SOKTA tedy definuje tři, mé tři hlavní eh, okruhy té eh, internetové zločinnosti, za prvé tedy útoky na software a technologii, dále pak na klíčové podniky, to znamená, že vzniká vlastně odvětví, které si produkuje softwarové i hardwarové nástroje, které umožňují eh, útok a otvírají tedy vlastně dveře dalším útokům. Tady tedy jsme byli svědky velké expanze a také inovací v oblasti toho, o jaký typ trestné činnosti jde. Tady tedy především je používán takzvaný kryptoware, tedy zašifrované služby. Za druhé je internet používán k šíř distribuování materiálu, materiálu v oblasti eh, tedy zneužívání především dětí a mladiství, tady došlo, mladiství, které došlo k obrovskému nárůstu objemu a o těchto dat. Kolegové o tom pohovoří později do detailu co tedy v tomto ohledu Europol konkrétně dělá. A konečně také tedy jde o krádeže identity, platebních karet a tak dále. I tady tedy jde o velmi růstové odvětví. Tohle všechno je evidentní, když se podíváme tedy na online obchodování eh, s nelegálními komoditami, protože tady již exist, tady existují vlastně možnosti, jak to eh, prodávat mimo hlavní internet, ale také prostřednictvím oficiálních kanálů na internetu. Zvláště na bázi takzvaného darknetu je tedy prostor pro prodej padělaného zboží, zbraní, drog a dalších komodit tohoto typu. Zapojení organizovaného zločinu eh, je tedy už skutečností a 1% těch nejúspěšnějších obchodníků na Darknetu odpovídá za více než 50% celkového objemu obchodu na Darknetu. Nicméně, to je největší tedy eh, oblast podnikání je pořád ta tradiční, obchod s drogami. Více než jedna třetina zločineckých skupin eh, v Evropské unii eh, působí právě v tomto oboru. 75% z nich prodávají tady více než jeden typ drogy, takže je to velice dynamické prostředí, také prostřednictvím Darknetu, který je tedy hlavní platformou pro vlastně reklamu i distribuci a prodej. Také jsme svědky nárůstu tedy těch nelegálních pěstíren marihuany, i když marihuana je dovážena i z jiných oblastí světa, především tedy z Libie se stává takový, takové hlavní překladiště pro marihuanu vypěstovanou v Africe a tady právě nelegální obchod s drogami je tady vlastně nejrozšířenější formou organizovaného zločinu v Evropské unii. Nejde však jen o marihuanu, také o nové psychoaktivní látky a syntetické drogy. Tady se vlastně ty výrobní postupy stále mění a vyvíjejí a a tady nyní je na trhu více než 400 nových psychoaktivních látek, které vznikly za posledních pět let. Produkční kapacita laboratoří, které vyrábí syntetické drogy v Evropské unii, se také stále zvyšuje. Takže vlastně Evropská unie je jedním z hlavních center pro výrobu a distribuci tohoto typu drog obecně. Pokud jde o organizovaný zločin zaměřený na movitý a nemovitý majetek, tady máme tady především obchod s kradeným uměleckým zbožím a předměty, vloupe, vloupání, krádeže a krádeže vozidel. E, možná, že v některých e, z členských státech je tedy tento typ aktivit pořád ještě kvalifikován jako dobrá trestná činnost, ale ve skutečnosti ji velmi často provádí lidé, kteří jsou napojeni na rozsáhlé zločinecké sítě a proto se z toho stává aspekt organizovaného zločinu. E, roste tedy také počet Eh, vloupání nejenom tedy do domovů, ale také do podniků. Lupiči používají tedy také vlastně sledování aktivit obyvatel na internetu, tak aby věděli, kde asi mohou pít v době, kdy plánují vloupání a používají také nástroje, jako je například navigace a tak dále. Takže jak vidíte, i zločinci tedy eh, řeší modernizaci. Ve zprávě SOKTA se letos také zahrnujeme na dva typy, na dva a typy a, ekologické trestné činnosti. Za prvé tedy nelegální a, obchod, a, e, nebo spíše nelegální ukládání odpadu a také obchod s ohroženými druhy e, rostlin a zvířat. A konečně je tu tedy, tedy odvětví, které prochází opravdu velkou expanzí v Evropské unii, je to obchod s lidmi, tady je velmi obtížné něco odhadovat, ale zhruba 3 až 5 miliard euro, a tedy to je odhadovaný obrat tohoto typu ekonomiky. A tady také tedy funguje tady ten podnikatelský model sdílené, sdílených platform, protože existují organizace, které se specializují na to, že tedy vyrábí padělané dokumenty, a nabízejí i další nástroje, které tedy vlastně umožňují zneužívat situace uprchlíků a migrantů v Evropě. Jsme především znepokojeni tím, že se e, tedy organizované zločiny chopily iniciativy a nabízejí nelegálním migrantům padělané dokumenty, padělaná podělení povolení k pobytu a tak dále. Eh, ten eh, původní tedy jednotný tok uprchlíků směrem z východní do západní Evropy je nyní mnohem diverzifikovanější. Po Evropě se vlastně pohybují roztroušené skupinky migrantů, které je mnohem jednodušší vykořišťovat. A to má samozřejmě zásadní dopad na obchod s lidmi. A počet odhadovaných obětí rapidně roste, včetně mladistvých a nezletilých bez doprovodu, kteří eh, vlastně přicházeli v posledních dvou letech do Evropy v rámci těch hlavních migračních toků. A co je důležité v oblasti tedy obchodování s lidmi a migračních toků se eh, vlastně pašeráci opírají o obecně dostupné nástroje, jako jsou sociální sítě, navigační služby a tak dále. Čili tady tedy ta lepší regulatorní prostředí může výrazně přispět k potírání tohoto typu trestné činnosti. A praní špinavých peněz vlastně zasahuje do všech aktivit trestné činnosti, protože je důležité tedy ty nelegitimní výnosy z trestné činnosti přeměnit na legitimní způsob, jak k tomu dochází se výrazně liší. Zločinecké sítě jsou tedy velmi aktivní, jsou schopny nacházet tedy stále nová a nová technická řešení, navíc tedy ty způsoby, pře, navíc tedy ty formy převodu peněz jsou stále rychlejší a je tedy velmi obtížné tyto transakce vystopovat. Také tedy se nabízejí vlastně stále nové a nové platformy toho, jak Eh, konvertovat výnosy z trestné činnosti. Nevždy se to daří postihnout či dokonce monitorovat. Hotovost ovšem tedy zůstává vlastně eh, takovým eh, oblíbeným prostředkem pro legalizaci výnosů z trestné činnosti, zatímco my ostatní přecházíme na bezkontaktní platby pro zločinecké organizace, má tedy hotovost tohoto ohledu pořád svoji hodnotu. A tady tedy také kvete obchod s takzvanými prostředníky, nastrčenými firm, firmami. Existují také tedy jiné neformální metody převodu peněz, například tedy ten systém chala, chavala a podobně, které přispívají tedy k legalizaci výnosů existují také tedy vlastně globální syndikáty, které nabízejí právě tento typ služeb, tedy komplexních služeb zločineckým organizacím. A prostředky takto vyprané jsou pak používány velmi často k financování teroristických aktivit. My se v naší zprávě soustředíme především na hrozby pro bezpečnost Evropské unii. Všechna ta trestná činnost, o které tu hovoříme, představuje závažnou hrozbu, ale úloha Europoly Úlohou Europolu je tedy identifikovat ty nejzávažnější projevy organizované trestné činnosti, a to na základě jasných, jasně formulovaných a transparentních kritérií, které jsme si dohodli eh, tedy eh, v debatách s členskými státy prostřednictvím tzv. konzultačního orgánu SOKTA. Na základě této metodiky doporučujeme osm hlavních priorit, na které je třeba se zaměřit při potírání organizovaného zločinu. Pět z nich představují tedy asi ty nejnebezpečnější trhy. Zločinnost po internetu, obchodování s drogami, obchodování s lidmi, majetková trestná činnost. Ale také tu máme tři taková rizika, která jsou jaksi daleko šířeji rozšířená, protože také tedy ta trestná činnost je stále více roztříštěná a propojená. Je třeba eh, zaměřit se na padělané dok- dokumenty, praní špinavých peněz a, a obchodování s nelegitimním zbožím a službami na internetu. To jsou tedy tři hlavní hrozby, hrozby které je třeba řešit v Evropské unii. A konečně poslední průsvědka popisuje ty hlavní hrozby, nebo tedy to, jak je vlastně, co se za nimi skrývá v praxi. V některých tedy oblastech jsme si všimli, že tedy ty hrozby eh, mají, se vyznačí jedním obzvlášť nebezpečným aspektem, například tedy eh, určitých typů vloupání, krádeží, pak je tu tedy také rostoucí nebezpečí, které plyne eh, z obchodování s padělanými dokumenty a krádežemi identity. Takže dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Účelem této zprávy je nabídnout určité základní informace a naši kolegové tedy z policijních složek po celé Evropě jistě tedy mají také hlavní svoji představu o tom, jaké hrozby v praxi potkávají a teď je tedy důležité, abychom se dohodli, v kterých oblastech budeme spolupracovat, protože naše prostředky jsou omezené a je třeba je vynakládat tak, aby to mělo co největší efekt v boji proti organizovanému zločinu v Evropské unii. Děkuji. Děkuji všem a teď bych ráda požádala koordinátory a poprosím všechny řečníky, včetně eh, koordinátorů, aby se omezili pouze na dvou vystoupeních. Nejdříve připravena. A děkuji Robu Knightovi za to, že eh, nasnil, co eh, chce Europol a co je v nové zprávě SOKTA. Chci také podtrhnout, jak eh, si EPP váží skvělé práce Europolu a v zajišťování bezpečnosti Evropy. A rád bych vyzvala naléhavě členské státy, aby působily své, svou operační činnost podle hrozeb pojmenovaných Europolen, tak abychom efektivně bojovali s organizovaným zločinem. Také souhlasíme s těmi hlasními hrozbami v nové zprávě SOKTA pro období do roku 2021, i když musím říci, že bych bývala viděla korupcí ve členských státech. Chci eh, zdůraznit, že jenom mimochodem včera tisíce a tisíce eh, lidí eh, vyšly v Maltě do ulic kvůli obvinění našeho premiéra nebo to, že jeho rodiny kontrolují tajné firmy v Panamě, které jsou spojené s vládnoucí rodinou v Azerbajdžánu. v tuto chvíli je bezprecedentní. A doplňuje to ještě, že naše policie jednala jedině na základě pokynů premiéra a e, umožnila, aby několik hodin e, uběhnulo od zveřejnění obvinění, e, než policie mohla začít jednat a, a oni mohli odnést peníze v pytli z banky předtím, než policie dostala pokyn jedna. Takže chci se zeptat, jak vážně bere Europol otázku ve členských státech, korupce ve členských státech a chcete ujistit eh, občany, že to opravdu zůstane priorita. A za druhé, za jakých podmínek eh, Europol bude moci jednat proti nadnárodní korupci bez spolupráce eh, dotyčných členských států? Děkuji. Eh, já bych se eh, ráda eh, zeptal na několik věcí. Pokud se podíváme na ten seznam, tak ten zložím, o kterém hovoříme, není nic nového. Ale neustále zjišťujeme, že kriminální organizace si naleznou cestu, jak se to organizovat. A někdy přidají nějakou novou oblast biznesu, nebo se vrátí do té staré a máme spoustu problémů s takzvanými normálními, eh, s takzvanou normální trestnou činností. Možná ještě větší než normální for- se všemi formami terorismu. Také jste hovořili o tom, že sběr dat a analýz eh, za byly to největší, co jste kdy dělali. Takže ráda bych se zeptala, jestli opravdu všechny členské státy se toho zúčastnili a jestli jsou tam nějaké rozdíly. Což podle mě by mohlo být normální. A samozřejmě každý členský stát čelí jiné výzvě. Jsou tady určité rozdíly a je třeba a, um, vyzvat se abychom mohli ukazovat Ještě se chce eh, zeptat, jestli plánujete nějaké změny eh, v organizace v organizaci té politické spolupráce a v technice. myšlenky na změnu způsobu spolupráce způsobu vyšetřování značnosti, nebo eh, to zvládneme s, těmi, s tím stávajícím arzenálem. Eh, chci se vrátit k konkrétnímu příkladu. Když hovoříme o Darknetu, o tom se neustále debatuje, jak eh, to zjistit. Měli jsme tam určité oblasti. Je policie ve členských státech v Evropské unii připravená postarat se eh, o to, aby si eh, policisté vytvořili vlastní identitu, identitu, eh, pustili se na Darknet a mohli tam vést nějaké vyšetřování. Děkuji a teď paní Stevens. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, mám dvě otázky. Nejdříve Eh, jasně jste řekli, že je souvislost mezi eh, obchodem eh, s lidmi a, a v převaděči hm, migrantů. Také je tady i jasný nárůst počtu dětí a nezletilých, na které se zaměřují tito převaděči. Já se chci tady zeptat pana Rimbranta, Eh, jak plánuje komise eh, zjišťovat eh, prostřednictvím biometrických údajů děti nad 6 let? Je tady takový návrh. Mohla by taková identifikace pomoci v ochraně těchto dětí proti převaděčům, protože biometrická data se nedají tak snadno falšovat. Myslíte si, že tohle opravdu pomůže? A druhá otázka se týká právě převaděčů. Většina z nich eh, v Evropě eh, nepobývá. Když se nám eh, podaří je zatknout, tak se většinou ukáže, že jsou, to, že jsou úplně na konci toho řetězu, čili jsou to obyčejně malé ryby. Jak můžeme eh, spolupracovat se třemi zeměmi, tak abychom se postarali o to, aby ta mezinárodní eh, spolupráce mezi kriminálními skupinami se začala nějak tak řešit, aby eh, abychom našli kořeny těch převaděčských sítí. Se schopnými mi odpovědět na tyto dvě otázky, to znamená spolupráci se třetími zeměmi, tedy jste připraveni do tohoto se pustit? Děkuji. Děkuji a teď paní eh, Krisbeck za Alde. Děkuji, paní předsedající. Jenom dvě, tři stručné otázky. Pane řediteli, nejprve děkuji za velice zajímavé hodnocení, které bylo podrobné, odborné. A děkuji také za to, že jste zopakoval, že v EU narůstá tedy obchod eh, s lidmi, s různým nelegálním zbožím a jsem ráda, že Europol eh, se na to zaměřuje. Podobně jako kolegové, i mě by zajímalo, zda všechny členské státy poskytly informace v rámci šetření a především, jestli je možné mm, porovnat postupy členských států, to znamená těch států, které dospěly k rychlému a přesvědčíme mu výsledku a těch států, eh, které třeba nemají tak úspěšné zkušenosti. Tak to je první otázka. A navážu na to druhou otázkou, eh, která se týká následujícího. Vy jste v těch obrázcích eh, ukazovala různé údaje na tom takzvaném dark net. Je to prostor, na který je skutečně třeba se zaměřit, protože tam do, dochází k nejrůznějšímu obchodování, eh, v obchodování se zbraněmi, eh, působí tam různé pedofilní sítě a jiné eh, zločinecké sítě. A mě by i zde zajímalo, jak můžeme zvýšit efektivitu a rychlost. A tím se dostáváme ke třetí části svého komentáře. K prvnímu květnu eh, vstoupí v platnost nové nařízení o Europolu, tedy nový mandát, což je za pár dní. Ehm, považujete toto nařízení za vhodné, eh, přiměřené na základě toho vašeho hodnocení, anebo máte pocit, že tam něco chybí a že je třeba toto nařízení revidovat? Děkuji. Okay, Dobrá. Takže teď obecná rozprava. Pan Coelho. Děkuji vám a děkuji panu von Redovi za prezentaci. Já se zaměřím na ty eh, podvody eh, s doklady v šengenském informačním systému. Jak asi všichni víte, ehm, Bojujeme eh, v posledních pěti letech ohledně toho s tímto problémem a dobře víme, že je tady eh, řada eh, problémů, které, eh, tedy řada kompetencí, které zůstávají na národní úrovni. Podle vaší zprávy podvody s dokumenty jsou hlavním faktorem usnadňujícím orgánům převaděčství. nich eh, je hlavní způsob, jak eh, tedy podvádět. Eh, v šengenském informačním systému je 55 milionů dokumentů, které z řady důvodů by mohly skončit tím pro kriminální účely. Mohli byste vysvětlit svoji roli té agentury, vaší agentury v této změříme dále právní základ, můžete se vyjádřit k návrhům na stole. Je něco, co eh, byste nám mohl doporučit, abyste mohli eh, více eh, využívat podvodů s dokumenty? Děkuji, pan Menář. Děkuji vám mnohokrát. Velice stručně. V minulém Minulý týden eh, jsem četl, že eh, BND už léta eh, špionuje v některé organizace jako Europol, Interpol a tak dále. Šetříte to? Je nějaký způsob, jak ochránit citlivé informace Europolu před něčím takovým. Protože pokud eh, německá agentura eh, bude schopná něco takového eh, udělat, tak možná, že to je schopný udělat i někdo z naším průmyslu. si uvědomujeme, že korupce je jeden eh, z eh, základních faktorů usnadňujících eh, existenci organizovaného zločinu. A zůstává tedy toto i prioritou pro práci Europolu. Pokud jde o um, naše zapojení do šetření případů, tak závisí, jestli jsme přizváni. My nemáme podle mandátu pravomoc spouštět konkrétní vyšetřování, takže se nemůžu vyjádřit ke konkrétnímu případu. Nicméně eh, závisíme na tom, aby eh, nás členské státy žádali o prošetření daného mandátu. Často oni čekají, eh, že se omezíme na nadnárodní případy. Náš mandát to vyžaduje a členské státy nás musí vyzvat tedy. Teoreticky je možné, aby jeden členský stát nás požádal, abychom šetřili trestný čin v jiné zemi, ale bylo by to velice neobvyklé. Čili téměř vždycky eh, závisíme na tom daném členském eh, státě, kde je eh, určité tedy podezření z trestné činnosti, aby se tedy na nás obrátilo. Pokud jde o otázku paní Zipl, tak samozřejmě není jednotný pohled na to, jak trestná činnost ovlivňuje jednotlivé členské eh, státy. Některé eh, více než eh, méně samozřejmě vlivy ovlivňují. V některých zemích jsou určité méně významné, ale podstatné je ty, které jsme vyjmenovali, si v podstatě nejvážnějších. Na politické úrovni v radě mm, proběhla určitá debata nad eh, touto zprávou. Eh, některé členské státy eh, si kladly otázku, jestli by tam neměly být jiné priority. Například pokud jde o daňové podvody, podvody se spotřební daní, ekologické zločiny, trestné případně střelné zbraně a tak dále. Čili tohle byla debata předtím, než ministři v červnu zvolí. Samozřejmě jde o to, aby se zmodernizovala taktika, zejména pokud jde o eh, technologii, kde si myslím, že stále eh, více eh, vyšetřovatelů se musí stát forenzními analytiky v digitálních technologiích. Každé závažné šetření obsahuje nebo, je, nebo se týká nějak online prostředí prostě ta samotná kultura a je jasná a musíme tam mít dobře vyškolené lidi, tak jak e, nikdy předtím. Také je třeba, aby národní agentury stále více spolupracovaly na národní, na nadnárodní úrovni, čili díky platformám jako je Europol by e, měly e, řešit mezinárodní směry vyšetřování. To bude o kterém a paní Grisbeck a dalších, tak to je eh, znepokojivý trend. Nejde jenom o Darknet. I eh, na povrchu internetu vidíme spoustu trestné činnosti, eh, kterými se využívá a ochrany. Organizace našly ty, kteří jsou zapojeni do ty. limit limity jako členské státy. My samozřejmě necháme komisi kontrolovat dát, jako aspoň, aby sledovala aktivity. To není špatný, který máme, ale i identifikovat pachatele. Vzhledem k úrovni eh, šifrování v této časí, která znemožňuje toto de facto. Tam musíme mít zlepšit přihlásit v debatě, eh, která eh, se eh, biometriku a děti do 6 a pří, případné snížení obecně. Pomohlo by nám chránit děti a, a nezletilce bez doprovodu, kteří přijíždějí. Teď opravdu nemáme ty nástroje, abychom to mohli udělat tím nejlepším způsobem. Je to jediné řešení. Musí to být eh, součástí eh, řady. Musí. Eh, kdo pokud jde o říkáte, že železnice není v Evropě. Spousta z nich ale ano. My jsme eh, našli eh, síť alespoň 70 tisíc eh, převaděčů. V posledních dvou letech našli jsme, dosáhli jsme značných operačních úspěchů a dosáhli jsme i na velké ty malé. Ale máte pravdu, velká část problémů mimo Evropu zejména v severní Africe a na Blízkém východě. Proto ta malská deklarace před několika měsíci, eh, ta je pro nás velice důležitá a mm, Evropa díky získává důležitou eh, odpovědnost, pokud jde o eh, monitorování situace a možnost navýšit angažma s danými zeměmi v regionu, tak abychom lépe pochopili, kde ty eh, sítě možná budou eh, fungovat v této části světa. Paní Grisbeck se také eh, ptá, jestli by pomohla daná regulace. Ano. Dává nám to um, možnost rozšířit celou řadu kontraktů se soukromými stranami. To určitě pomůže. politické záležitosti, také naše schopnost zpracovat eh, velké množství informací, které se týká trestné činnosti. Náš rámec se tedy modernizuje a reformuje a to je asi ta nejdůležitější eh, složka eh, toho nového nařízení a umožní nám použít datové technologie chytřeji, tak abychom mohli efektivně řešit tyhle Eh, trestné činy. A potom eh, také jde o zlepšení eh, dohledu, který dostane parlament na naší organizací. Díky tomu bude Europol známější a myslím, bude stále dobře při, lépe přijímán širší veřejností. Pan Koelio se ptal, jestli v rámci šenkenského informačního systému nejsou některé věci podívejte se podvody se dokumenty. To je eh, jedna z eh, hlavních věcí. To eh, opravdu narůstá a podvody s dokumenty jsou ty tak důležitou součástí, která, na které leží organizovaný zločin. To je velmi podstatné. Jde o přístup Europolu k šengenskému informačnímu systému, to by nám mohlo pomoci v této oblasti ale myslím, že, eh, jste, eh, že, že zasloužíte podrobnější odpověď, tak já vám eh, na to odpovím písemně a děkuji za tuto otázku. A potom jde o otázku pana Lenárse ohledně obvinění z, nebo údajného špionování ze strany BND, tak o tom já nevím. My s německými úřady si to vyjasněme, jak si asi dokážete představit. Máme nicméně eh, vysoké, vysokou úroveň datové ochrany v Europolu, jak byste asi očekávali. A eh, jak se o tom eh, nedávno také debatoval v souvislosti s tím datovým únikem, který postihl Europol v posledních šesti měsících. Takže máme opatření datové bezpečnosti a samozřejmě nemůžeme vyloučit, že nějaký nepřátelský aktér se může k nám dostat stejně jako eh, do jakékoliv jiné organizace, ale v tuto chvíli nemohu eh, nic eh, konkrétnějšího dodat k těmto údajním problémům. Děkuji, pane Mimajte. A za a za zajímavou prezentaci. A to bylo prostě vlastně nás užitečné. A teď přejdeme k bodu 6. české televizi eh, s odborníky na boj eh, s eh, kybernetickou zločinností. Připomenu, že tato výměna je uspořádána v rámci přípravy na zprávu z vlastní iniciativy, kterou vyžádala výbor LIBE k tomuto tématu. Dostali jste zvláštní program se jmény všech účastníků. a, a stručný popis těch eh, jejich organizací. První část eh, potrvá asi hodinu a zaměříme ji na eh, prezentace expertů. Nejdříve budeme mít prezentaci výzkumných ústavů a zástupců eh, občanské společnosti k eh, zákonnému hackerství. A potom závěrem budeme mít prezentaci eh, DigiCom, DigiJust, Europolu. A druhá část bude trvat asi 45 minut a bude se týkat, bude to tady debata. Já nejdřív dám slovo zpravodaji a mým zpravodajům té eh, eh, zprávy z vlastní iniciativy Thank you very much. Um... Děkuji za příležitost předstoupit před tento výbor. Já mám tu eh, čest být první, a proto bych možná se pokusil dát určitý rámec těm eh, vlastně eh, Eh, soudním výzvám, které existují v souvislosti s počítačovou kriminalitou a pokusím se na to podívat trochu šířeji. Protože te, ty problémy eh, jurisdikce vlastně se prolínají různými tématy. Nebudu tady dělat žádný obšírný seznam, ale jedná se vlastně o technické zneužití sítě, jako je phishing, malware, a další. Eh, jedná se také o šíření určitých obsahů, které mohou být v jedné zámi legální, ale v jiné nelegální. To jsou například nenávistné projevy, obtěžování, pomluvy, eh, podpora terorismu eh, a tak dále. Ale souvisí to také s činnostmi které třeba eh, se provádějí eh, online, to je třeba zprostředkování prodeje eh, léků, padělání a podobně. Takže pokud jde o ty jurisdikční problémy, které s tím souvisejí, a souvisí to i s tím, o čem tady mluvil pan Wainwright, ale i s dalšími aspekty, tak ty výzvy já bych tady možná zdůraznil tři takové aspekty. Je jasné, ale myslím, že je třeba to zopakovat, že internet a na něm poskytované služby jsou z povahy věci nadnárodní, to znamená e, počítačová e, trestná činnost e, a je také tedy nadnárodní, stejně tak i údaje, které se tam využívají, protože to jsou třeba údaje o uživatelích, které mohou být ukládány podle různých jurisdikcí a vlastně i dostupnost informací je různá v různých jurisdikcích. A to samozřejmě potom vyvolává řadu otázek. Jednak je tady problematika vymáhání e, národního práva, je tady problém vlastně i určit, které je rozhodné. E, právo a vlastně to klasické pravidlo kolize norem není možné tady úplně uplatnit. Pokud tedy dochází k nadnárodnímu eh, zneužití, potom eh, je třeba si uvědomit, že ale ty nástroje se používají především na národní úrovni nebo na základě územní působnosti. A to pochopitelně vyvolává různé problémy. Když se podíváte na evropskou úroveň, protože uh, Samozřejmě většina evropských uživatelů eh, používá služby poskytované i z jiných regionů, mimo evropských, a pak tedy ta otázka teritoriality je tady velice důležitá. Pokud mluvíte s lidmi, kteří působí eh, vlastně v represivních složkách, pokud mluvíte s lidmi ve firmách, kteří tohle řeší, tak eh, vlastně říkají, že ty principy jurisdikce a územní působnosti jsou teď spíš překážkou než řešením při boji s počítačovou kriminalitou, protože vlastně vyžadují přeshraniční spolupráci a ty nástroje přeshraniční spolupráce bohužel nejsou dostatečně rozvinuté. Vy, kteří znáte systémy vzájemného eh, uznávání eh, soudních rozhodnutí, vy se tady usmíváte, takže to asi znáte, tak víte, že to není úplně eh, snadno použitelný nástroj v tomto ohledu. Chtěl bych jenom zdůraznit, že u této první otázky teritoriality dnes probíhají různé snahy v různých částech světa o nalezení řešení. Především to je otázka přístupnosti uživatelských údajů, které jsou ve společnostech ukládány. Možná víte, že tento problém je velice náročný Minimálně proto, že především v souvislosti se vztahem EU-USA jsou tedy firmy, které jsou, eh, mají sílo v USA a někdy tady vlastně dochází ke kolizi eh, zákonných předpisů, kde vlastně firmy mají poskytovat informace v rámci trestního šetření a oni vlastně se musí rozhodnout, jaký zákon poruší protože tady je vlastně rozdíl eh, mezi zákonem o ochraně elektronického soukromí a mezi právními předpisy EU. A existuje řada iniciativ, pracuje se na tom v Evropské komisi, na Radě Evropy, Eh, v USA eh, všichni se snaží řešit tyto otázky a jednou z velkých výzev je otázka soudržnosti a slučitelnosti různých eh, iniciativ a politik. Druhá důležitá věc v tomto kontextu je třeba uznat úlohu soukromých subjektů. Ve většině případů Ti, kteří údajně tedy porušují ty právní předpisy, používají určité služby a firmy vlastně mají údaje o těchto subjektech. Ukládá se také obsah, který je e, vlastně na síti dostupný a který třeba může být v jedné zemi legální, ale v druhé zemi nikoli. Navíc tyto e, firmy, hlavně ty velké a zprostředkovatelské, jsou důležité také proto, že do určité míry přispívají k vytváření norem. Zajímavé je, že termín služba v různých společnostech do určité míry předurčuje, co lidé mohou nebo nemohou dělat, co mohou zveřejňovat na těchto digitálních územích, která vlastně slouží stovkám milionů, neli miliardám lidí. Pak je tady další aspekt, kvůli kterému jsou tyto firmy důležité, a sice, že do značné míry oni mají určité možnosti vymáhání, protože oni mojí, mohou vlastně účet pozastavit, odstraňovat obsah, mohou filtrovat. A jsme tedy v situaci, kdy klíčové aspekty jurisdikce, kdy se tedy definuje, kdo komu odpovídá, jak se vlastně vymáhají ty právní předpisy, tak to je vlastně často v rukou soukromých firm. Navíc těch firm, které vůbec kdy nejsou eh, z Evropy, sídlí mimo EU. A toto jsem chtěla zdůraznit, protože v diskusi o boji proti počítačové kriminalitě a porušování předpisů obecně nejde jenom o to, aby spolu diskutovaly státy, protože důležitou úlohu musí sehrávat i samotné firmy. A konečně, pokud jde o ty celkové výzvy, jsme v situaci, kde musíme si sladit eh, naše cíle, bojovat proti porušování předpisů, ale zároveň respektovat lidská práva, právní stát a to v přeshraničním měřítku. A to je samozřejmě velmi těžké. V tomto prostředí kdy vzniká napětí mezi vlastně tou přeshraniční povahou internetu a národními jurisdikcemi, bych chtěl zdůraznit ještě jednu věc, my se snažíme vlastně používat nástroje, které jsou dostupné, to jsou tedy národní předpisy nebo mezinárodní ujednání. Problémem je to, že když se snažíme vlastně vyřešit ten pocit bezmoci, jaký dnes státy v souvislosti s tímto porušováním mají, je tady nebezpečí, že s některými nástroji se zajde příliš daleko. A já bych tedy e, zmínil následující. Vlastně povinná lokalizace údajů. To je věc, která se někdy zmiňuje jako řešení, ale bohužel to je věc, která není vlastně možná technicky a kromě toho hrozí, že to poškodí malé firmy a také rozvojové země. V případě, kdyby to někoho zajímalo, mohou to dovysvětlit. Druhá tendence je vlastně, že tu autoritu národních právních předpisů se snažíme používat i e, mimo EU a používat do určité míry e, extrateritorialitu. To je zase věc, k níž je třeba přistupovat opatrně, protože samozřejmě tady existují extrateritoriální dopady e, národních nebo regionálních rozhodnutí na subjekty, které jsou za našimi hranicemi a to může vyvolat určité, řekněme, právní závody ve zbrojení, což by mohlo mít škodlivý dopad. Za třetí odpovědnost zprostředkovatelů. Firmy musí se do toho procesu zapojovat, nicméně rizikem je, že se vlastně vloží veškerá odpovědnost na firmy, které v konečném důsledku budou muset vlastně rozhodovat o věcech, které mají i soudní povahu. Budou muset vážit eh, různá práva, srovnávat je mezi sebou a to bez jakýchkoliv kritérií transparentnosti, řádných postupů a i to může být potom zatěžující pro samotné firmy, protože prostě mm, toho na nich bude příliš mnoho. A konečně je tady důsledek, který se často eh, nezmiňuje, to je systém eh, jmén domén, názvu domén. Někdy se to považuje jako možnost, jak řešit eh, tyto problémy, ale je třeba k tomu přistupovat velice opatrně, protože jakékoliv kroky, v tom systému názvu domén má vlastně globální dopad a hrozí tady eh, vlastně, že to nebude dostatečně odůvodněné. Závěrem by bylo to, že v tomto prostředí eh, potřebujeme spolupráci mezi různými subjekty a v tomto prostředí to může vyvolávat velice konkrétní situace. Potřebujeme prostor pro subjekty, aby spolu diskutovali. To eh, my se snažíme v naší organizaci už od roku 2012. Naše organizace združuje zhruba 200 různých subjektů, vládní, občanskou společnost, soukromý sektor, technické provozovatele, mezinárodní organizace, akademické kruhy a soustředíme se na tři programy. Jeden se týká údajů a jurisdikce, to znamená přeshraniční přístup, používání údajů v trestních šetřeních. Druhé to je obsah a jurisdikce, to souvisí tedy s obsahem na internetu a jejich podmínk, jeho podmínkami. A třetí to jsou domény a jurisdikce. To je právě třeba to eh, pozastavení názvu domén. A teď eh, už se tedy blížím eh, ke konci své prezentace. V listopadu loňského roku jsme zorganizovali první velkou konferenci, bylo tam 200 účastníků a vytvořili jsme tři pracovní nebo kontaktní skupiny pro každé z těchto témat a samozřejmě jsem k dispozici na otázky, máte-li nějaké další dotazy. Děkuji. Děkuji vám a nyní dostane slovo výkonný ředitel eh, organizace Obhajba práv a svobod online a to je pan Joe McNamee. Děkuji. Naše organizace se jmenuje Evropská digitální práva. Já bych chtěl poděkovat eh, všem za možnost zde vystoupit. Navážu na to, co tady bylo řečeno, tedy jaká je úloha těch internetových zprostředkovatelů. Pro vlády je jednoduché vyvíjet tlak na internetové firmy v tom ohledu, aby omezili svobodu komunikace a to arbitrárně, bez jakékoliv odpovědnosti, bez pojistek, aniž by prokázali, že to naopak nevedlo ke zhoršení situace a podobně. EU upravuje úlohu zprostředkovatelů ve směrnici o audiovizuálních službách. Tento výbor k tomu měl stanovisko, také ve směrnici o autorských právách, o vykořišťování dětí, e, textu o terorismu, o etickém kodexu, e, nenávistném e, projevu a v dalších právních textech. A bylo by dobré, kdyby EU měla nějaký horizontální přístup vycházející z reálných důkazů, z dokladů. Rada Evropy má expertní skupinu, která se mm, zabývá přípravou usnesení Rady Evropy právě k těmto internetovým zprostředkovatelům, což je veliký krok ku předu směrem k pochopení eh, této politické oblasti. Chtěl bych eh, se zmínit o dvou bodech, které souvisejí se studií, kterou jsme připravili pro tento výbor. Je to ten koncept vlastně, eh, jak se přejít do temnoty a snahy o eh, vyvážení i s vlastně zákonným hakováním přístrojů Konzultanti se rozhodli hovořit o tomto pojmu going dark, tedy přejít do eh, temnoty eh, oproti vlastně eh, postupu represivních složek nebo oslabování šifrování. Ten výraz going dark je ovšem zavádějící, neměl by se asi používat. Eh, už 20 let se předvídají takovéto temné časy, eh, k němž naštěstí zatím nedošlo. Ve skutečnosti zažíváme zlatý věk dohledu, protože se dohlíží na mnohem více údajů než kdy dříve. Máme údaje o lokalizaci mobilů, stopování e-mailů, velké množství údajů Eh, prostřednictvím sociálních eh, sítí, toho, že se vám něco líbí nebo něco nelíbí, je to mnohem více než před 20 lety. A možnost vlastně eh, že třeba se oslabují systémy šifrování, kódování a že je možné zneužívat údaje. To není, že bychom se přesouvali do temných časů, ale prostě je více možností, než bylo dříve. Dále konzultanti v jedné části studie hovoří o rovnováze mezi bezpečností a počítačovou bezpečností. Ve společnosti, kde fungují sociální interakce, interakce s vládou, mezi podniky a tyto interakce probíhají v digitálních sítích, tak už nesmíme vlastně tu, to počítačové prostředí používat, považovat za něco abstraktního. Není počítačová bezpečnost, je bezpečnost jako taková. Je třeba si uvědomit, že to je prostě bezpečnost versus bezpečnost, nikoli bezpečnost versus počítačová bezpečnost a není to ani bezpečnost versus svoboda. Pro represivní složky je otázkou, co je vlastně bezpečnost a jaké mohou vznikat újmy na bezpečnosti. Represivní složky mohou vlastně získat eh, další nástroje pro své práce. Když zjistíme eh, ty zranitelné stránky, tak nevýhodou je, že některé represivní eh, složky eh, toho mohou spíše využívat, než že by tento problém řešili ve prospěch všech uživatelů mohou vznikat pobídky ke vzniku takovýchto zranitelných stránek, což potom podkopává vlastně činnost eh, těch represivních složek. Tato rizika potom mohou být využita i zločinci, včetně zločinců, kteří dostanou informaci eh, o těchto zranitelných stránkách právě sledováním třeba represivních složek ve svém příslušném státě. Eh, nevýhodou je, že potom vlastně takto označená zranitelná stránka je vlastně ještě zranitelnější. Pan Wainwright o tom hovořil jako o zločinu, jako o službě. Je tady riziko pro důvěru eh, ve služby, v elektronické služby eh, vládní. Pokud jde o internet věcí, tak je třeba maximalizovat úsilí tak, aby se podávaly informace o zranitelných stránkách. Je třeba, aby firmy maximalizovaly eh, zajištění bezpečnosti. Pak je tady také otázka práce EU ohledně přeshraničního přístupu k elektronickým důkazům. Generální ředitelství pro vnitro a spravedlnost eh, odvádějí velice podloženou a vyrešeršovanou práci na tomto projektu, na tomto návrhu a my to rozhodně eh, podporujeme podporujeme. Vidím, že jsem dospěl na konec přiděleného času, omlouvám se za to. Na závěr bych chtěl ještě poblahopřát Europolu k úspěchu z minulého týdne, kdy se podařilo rozbít síť na vykořišťování dětí. Byla to síť s dvěmi různými typy kodování a je vidět, že můžeme dosáhnout úspěchu i se současnými nástroji. Děkuji. Děkuji. A nyní Lucie Krahulcová, která také pohovoří o přístupu Děkuji. Dovolte mi začít tím, že poděkuji členům tohoto výboru za to, že se o tuto záležitost trvale zajímají a že se také pozvali celé spektrum vystupujících. Já pracuji pro mezinárodní nevládní organizaci, která se snaží rozšířit a bránit práva uživatelů po celém světě. Naše zkušenost s přístupem je nyní taková, je, že internet je tedy takovou velmi životaschopnou platformou, která podporuje e, zapojení se a inovaci ve všech oblastech světa. Internet e, umožňuje tedy získávat informace i tam, kde to jinak není možné, umožňuje se to napojit na ostatní komunity, umožňuje se to, umožňuje provádět výzkumy, například eh, a také tedy zjišťovat si témata i v těch oblastech světa, kde některá ta témata jsou vlastně tabu. Nicméně naráží na určitá omezení v oblasti infrastruktury, a také tedy sílí snahy po regulaci internetu, což vede k obavám z toho, jaký dopad to bude mít na každodenní fungování. Na druhé straně to znamená, že ti, kdo mají rozhodující pravomoce, správně vnímají internet jako zranitelný z pohledu hackerů až po tedy um, otázku národní bezpečnosti. Takže z pohledu občanské společnosti dochází eh, k případům takzvaného ozbrojeného boje v tom digitálním prostoru. A internet je také používán jako nástroj pro sledování jednotlivců, kdy tedy celá řada vlád tlačí na to, aby byl dešifrován obsah právě z tohoto důvodu je absurdní vzhledem k tomu, jak zranitelné sítě už teď jsou a jakou eh, škodu by to mohlo způsobit. A to proto, že obrana eh, na internetu eh, je pojímána trochu jinak než klasická. Samozřejmě zjistit útok je jednodušší. Všichni útočníci tedy hledají tu jednu skulinu, kterou by mohli proniknout. A ta propustnost internetu vlastně velmi znesnadňuje zjištění, zda jde o útok a, a také kudy. Protože tedy vlastně všechno od domácností po auta až po školní tašky našich dětí je napojeno na internet. Také jsme svědky eh, stále častějších útoků zaměřených na narušení fungování sítí veřejného zájmu, což má dopad na eh, fungování státní infrastruktury a také některých služeb. Experti, tedy jasně říkají, že dobré bezpečnostní postupy chrání také práva uživatelů. My také tedy vlastně řešíme nebo nahlížíme na případy, kdy dojde k hackerskému útoku na vládní platformy z pohledu dodržování principu mezinárodního práva. Je, některé vlády tedy v rámci svých restriktivních opatření argumentují tím, že brání svůj internetový prostor, ale Tady je důležité Tady bojovat proti těmto útokům nejenom na této úrovni, ale také na úrovni, která může ohrozit fungování zařízení jednotlivců. Já vím, že po mně tedy vystoupí další řečníci, kteří představí tedy tu studii o hackerských útocích vůči státním strukturám. Já mohu však říci, že jakákoliv aktivita tohoto typu a to je v tom opačném směru, kdy vlastně státní struktury podniknou hackerský útok, musí se musí opírat určité principy mezinárodního práva musí být provedena nejméně invazivními nástroji a musí jít o jednorázový akt. Tak je tedy třeba nahlížet na vládní zapojení do boje proti eh, kybernetické zločinnosti. Děkuji. Thank you very much. Eh, Děkuji. A nyní dávám slovo panu Jamesi Egerovi, poradci a paní Chantal že která je také poradkyní v Optimity Advisors Europe. Děkuji. Já se jmenuji Quentin a toto je můj kolega James. My tady odprezentujeme studii, kterou jsme také rozdali ve vytištěné formě a která se zabývá identifikací, vyhodnocením a srovnáváním postupů organizované trestné činnosti. E, ta zpráva je na 50 stránek a má ještě rozsáhlé přílohy, ale my se budeme snažit během deseti minut tedy toto téma co nejvíce kondenzovat a jsme připraveni odpovědět na případné otázky později. Také máme připravenou krátkou prezentaci, nevím, jestli to tedy půjde promítnout, ale dovolte mi tedy nejprve představit kontext této studie a hlavní výzvy, kterými jsme se zabývali. Já se omlouvám, že budu používat ten termín going dark, o tom tedy klidně můžeme později debatovat. Nicméně, my jsme vycházeli z představy, že vzhledem k tomu, že tedy ty eh, šifrovací technologie, techniky jsou používány stále častěji a také se tedy dále vyvíjejí a používají je všechny typy služeb od mobilních eh, operátorů po provozovatele bankomatu a podobně, je naprosto zásadní, aby, a tedy tato technologie je naprosto zásadní proto, aby informace byly sdíleny zabezpečeným způsobem. Na druhé straně tedy vlastně to vede i k tomu, že státní orgány mají v tom důsledku, tedy zašifrování, přístup k menšímu objemu informací než dříve. A tato výzva, tedy Going Dark, kterou tedy představuje eh, rostoucí míra zašifrování, eh, je dostatečně demonstrována případy které již byly e, tedy předmětem pozornosti, například e, snahy FBI, tedy e, dekodovat zašifrované konverzace. A já nejprve vysvětlím, proč tady používáme výraz hacking. Je to totiž termín, který je vlastně pojímán různoroně, ne, protiprávní narušení a podobně. V podstatě jde ale o přístup k infor- systému informačním technologiím a to prostřednictvím nějaké zjištěné slabiny. A my tedy i když je to vlastně termín tak eh, nesjednocený, jsme se rozhodli, že právě proto, že eh, tedy kryje celou řadu různých aktivit, se ho budeme držet. Pokud jde tedy o to eh, protiklad bezpečnosti versus soukromí, je třeba zabývat se i dimenzí soukromí a soukro, tedy versus soukromí na internetu, tedy to kyber soukromí. A pak tedy s tím souvisí velice praktické problémy. Co se stane ve chvíli, kdy eh, například policejní orgány tedy provedou hacking? Máme příklad například z Kanady a z Nizozemska, kdy se podařilo identifikovat a dešifrovat 86 milionů stránek dat. To je tedy eh, i z praktického hlediska obrovský problém zpracovat takový objem dat. A teď tedy krátce představím studii a to, jakým způsobem jsme ji vlastně prováděli. My jsme se zaměřili na to, jak probíhají mezinárodní debaty, zaměřili jsme se na potenciální právní základ pro intervence Evropské unie a pak tedy v zájmu zjištění obvyklých praktik v členských států jsme se zaměřili na příklad šesti vybraných zemí Francie, Německo, Itálie, Nizozemsko, Polsko a Spojené království a vybrali jsme se také tři neevropské země, které mají tedy v tomto ohledu již velice progresivní postup, tedy v boji proti kyberzločinnosti Austrálie, Izrael a Spojené státy. A na závěr tedy představím určitá doporučení. Já tady si přebírám slovo děkuji, zaměřím se na ta hlavní e, zjištění. podstatě jsme se zaměřili především na srovnávací analýzu šesti zemí, o kterých jsme hovořili. A v rámci toho jsme se pak zaměřili tedy na zaručení těch základních lidských práv, práva na soukromí a zároveň tedy na zmírňování potenciálních rizik. Jak tedy vidíte, všech těchto šest členských států prochází procesem přijetí určitých specifických právních norem, které řeší hackování, hackerské útoky. Všechny tyto země aktualizovali svoji legislativu v této oblasti v roce 2016. Nizozemsku se debata ještě vede. Nicméně tyto členské státy také v minulosti sami používaly tedy možnost hacking, hackování v rámci vyšetřování, například v rámci odposlechu a podobně. V Německu, i když tedy federální a, kriminální policie a, může hakovat a, a je na to tedy speciální právní norma, zároveň tedy vlastně je možné provádět hacking i podle legislativy o odposleších. Takže tady je určitá tedy mezera v legislativě, která neodpovídá doporučením, jež v této oblasti vydali mezinárodní eh, některé mezinárodní organizace, které doporučují tedy jasně a přehledně právně upravit tyto případy. Rozdíl mezi tedy eh, nástrojů, nástroji pro hacking a tradičně invazivními nástroji se nemusí zdát velký, ale přístup v podstatě formou hackingu je tady eh, daleko zásadní, zásadnější, protože má větší eh, záběr. My jsme se také tedy zabývali tím, jak vypadají současné politiky, které tento problém řeší. A jaké bezpečnostní na, tedy záruky v tomto ohledu členské státy nabízejí? Existují určitá omezení podle typu závažnosti trestné činnosti. Hekování eh, je možné používat jen, jen po určitou dobu. A Existuje tedy různá forma kontroly, když se na tom potom podíváte na té národní úrovni, Vidíte, že Švédsko například má v této oblasti velmi striktní kontrolu v Polsku. Příslušná komise Rady Evropy do detailů zkoumala nová ustanovení navrhované legislativy, například délku trvání tedy eh, toho, jak dlouho trvá, než se za mimořádných okolností získá povolení k provádění kování a podobně. Ale najdou se i dobré, příklady dobrých postupů. Pokud je to považováno za nezbytné, například německá legislativa umožňuje tedy eh, odfiltrovat a vymazat data, která se týkají osobního života a Itálie tedy zavedla technická opatření v této oblasti. Ale v podstatě jsme zjistili, že ustanovení tedy umožňují používat hacking a to za celé řady předpokladů a nenabízejí nějaké striktní omezení. A to znamená, že hacking je možné provádět i v rámci odposlechu a podobně. V podstatě tady tedy jsou potom doporučení, která z toho plynou, z pohledu dodržení základních lidských práv a z pohledu bezpečnosti internetu. Tady se nám vlastně opakovaně objevují tři takové hlavní problémy. Pokud jde o ta právní ustanovení, o kterých jsme hovořili, ze všech v podstatě vyplývá, že do určité míry Evropská unie musí nechat volnou ruku členských stát, členským státům v tom, jak tuto eh, skutečnost upraví a jak zlepší své systémy. Nicméně zároveň lépe, třeba lépe pochopit, co se vlastně děje v terénu a i z právního hlediska. Tady se tedy právě zaměřujeme na tři doporučení, tak aby všechna doporučení, eh, rozhodnutí, která souvisí s použitím tak invazivní techniky, jako je hacking, a padla na základě opravdu důkladného vyhodnocení potenciální rizikovosti dané trestné činnosti. To znamená, že členský stát musí provést určité vyhodnocení dopadu. Je také třeba investovat do výzkumu a vést debaty o tom, které přispějí k lepšímu pochopení tohoto fenoménu. A poslední bod. Evropská unie má příležitost tady eh, vlastně zaujmout takovou vůči pozici a stát se příkladem eh, při eh, tom, jak řeší tuto problematiku. To si však vyžádá spolupráce odborníků z akademické sféry, z praxe, a z příslušných orgánů a tak dále. Včetně zapojení takových orgánů, jako je CEPOL nebo Eurojust, To je, myslím, vše z našeho pohledu. Děkujeme, dámy a pánové. Tady jsou tady uvedeny kontakty na nás. Thank you very much. Já mnohokrát děkuji. A nyní dávám slovo šéfovi eh, operací eh, Evropského eh, střediska pro kybernetický zločin Fernando Luizovi. Já jsem Fernando Luis a budu prezentovat eh, spolu s kolegou z eh, Eurojustu. Tato eh, prezentace je založena na dokumentu, který vytvořil společně Europol a Eurojust a jmenuje se Společné výzvy v boji s kybernetickým zločinem. Podrobnosti najdete. Poběžím hodně rychle, protože máme omezenou dobu řečnickou. Ale tahle otázka je nesmírně složitá. Chtělo by to úplně celý seminář. Protože eh, všechny ty věci jsou eh, velmi zapeklité a nakonec si nemůžete ani utvořit eh, představu o tom, co se přesně děje. Já každopádně vám chci udělat představu o tom, co se přesně děje. Nejdříve ztráta dat. To souvisí s tím, co máme v prezentace. Ten hlavní, ta hlavní výzva je, že nemáme přístup k datům, která potřebujeme k šetření, protože jsou tady omezení. Jaké konkrétní problémy to jsou? Nejdříve je to uchovávání dat. Před několika lety, v roce 2014, Evropský soudní dvůr eh, k tomu eh, vynesl rozsudek a to dopadlo i některé členské státy, protože tam mm, jsou eh, velice omezené, omezené možnosti uchovat data. V některých členských státech je to možné, my musíme Eh, každopádně se pohybá v daných manteletech. Dále je to eh, šifrování, to je velice složitá otázka. Eh, on nejde jenom o zašifrování a očifrování souboru nebo komunikace. Když já mm, mám dělám vyšetřování, tak mám zašifrované zařízení, nebo nějakou uh, složku, kterou najdu někde a musím požádat o eh, soudce o svolení uh, to ošifrovat, abych se dostal uh, k uh, tohoto zařízení, když jsou tam uh, informace potřebné pro uh, vyšetřování. Je to podobné, jako když máte uh, pro uh, hlídku domovní a najdete trezor, a jsou tam informace a soudce vám musí povolit uh, jej otevřít. Čili tohle není právní otázka. Tady je to technická otázka. My nemáme technické prostředky kolikrát eh, dostat se k těm informacím, které víme, že jsou na tom zařízení. Co potom uděláme? Obrátíme se na eh, zdroj, eh, na výrobce, jestli by nám mohl pomoci. A ty nám můžou říct, no podívejte, ne, no, nechceme nebo nemůžeme. Že je to naprogramované tak často, že výrobce nemůže dát přístup. A to je problém, který řešíme. opětovně ztráta dat. To uh, ložince hodně uh, zneužívají. A to je pro nás problém. Protože my používáme tyto finanční systémy, tedy k platbám a k platbám za komodity, za různé trestní, kriminální služby, za k praní špinavých peněz a není úplně jasné, jak přiradit převody kryptoměn konkrétním osobám. Protože eh, chceme konkrétní eh, transfery převedit eh, konkrétním osobám, tak se dostáváme k bodu, kdy si mění ty peníze, které měly na skutečné peníze. A to, jak tyto směnárny spolupracují se zákonem, se hodně liší. Buď jim je to úplně jedno, neposkytují ty informace, nebo ano. Druhá věc je ztráta eh, eh, v lokality. Darknet. To je eh, trvalý problém. Nejenom proto, že je tady velká anonymizace uživatelů Darknetu, ale také možnost ukládat obsah na webu, když a neexistuje způsob, kde ten obsah je vlastně uložen. A když nevíte, kde mm, mm, si eh, mm, lidé vyměňují informace o tom, jak znásilňují děti, Nemá, nemáte schopnost prostě zjistit, kde to je, nemůžete se obrátit na soudce a, a, a říct si o pravomoci. Že oni se zeptají, kde k eh, té trestné činnosti dochází. A my řekneme, že nevíme, nevíme, kde ta infrastruktura je. Nevíme, kde jsou ti pachatele. Zatím alespoň. Přístup k údajům na vzdálených úložištích v cloudu. To je také složité. Protože ty firmy nabížející služby neskladují ta data v dané zemi, ale ve třetí zemi. Čili když eh, vy eh, řeknete tomu providerovi, hm, tak on vám řekne, no podívejte se, ten přístup není, eh, ten, ten nemusíme mít, protože to se spravuje v jiné zemi, kde jsou ta data fyzicky. A často to je v různých zemích ta data současně. A potřebu, potom potřebujete, abyste poskládali ty informace z různých eh, jurisdikcí, abyste eh, si us, eh, o, tom, o tom uspořádali obrázek. A další věc, partnerství veřejného a soukromého sektoru. Je třeba spolupracovat se soukromým sektorem, protože ten má důležité datové objemy a dokáže si představit, co se děje. Čili musíme vytvořit dobrou spolupráci s tím sektorem. Musíme a eh, abychom ji vytvořili, potřebujeme právní rámec. A potom také ochotu eh, soukromého sektoru. Protože ten možná má informace a může být ochotný eh, se o ně podělit, tak aby mohl hlásit porudy v systému. A oni potřebují skutečný rámec, tedy právní, řádný, kterým eh, musí zároveň eh, dodržovat všechny eh, naše nařízení o ochraně údajů. V Europolu máme určité zkušenosti ze spolupráce s soukromým sektorem, vytváří a poradní skupiny a podařilo se nám dosáhnout velice dobré úrovně spolupráce a důvěry. Oni mají povinnost Dělají to dobrovolně, ten soukromý sektor, a je tedy třeba vytvořit dostatečnou úroveň důvěry. A to my děláme. Partnerství veřejného soukromého sektoru. Tady máme otázku internetu věcí. To asi víte, o čem hovoříme. To je ten fenomén toho, že všechna zařízení, eh, která teď používáme, jsou nebo brzo budou připojena k internetu. Nejenom laptop nebo počítač nebo chytrý telefon, ale také hodinky, eh, trouba a i auto bude propojené s internetem. A bezpečnost řady těchto věcí eh, v zásadě není eh, zajištěna. Ta bezpečnost v nich není zabudována. A díky tomu budou zranitelná vůči jednoduchým útokům. A určitě to budeme svědky do budoucna. Máme velmi dobré příklady útoků na internet věcí a um, botnety, které to uh, využívají. Je třeba postarat se o určité minimální bezpečnostní standardy v těchto zařízeních. A v tuto chvíli to tak není. Je tady určitá výzva. Neznám to řešení. To řešení uh, přijde prostřednictvím uh, legislativy. A upřímně řečeno, Aby eh, firma prodala hračku dítěti, tak musí eh, splnit celou eh, řadu podmínek, aby ta hračka byla bezpečná pro to dítě. Aby ten materiál byl dobrý a tak dále. Ale abyste prodali nějaké takové zařízení, které může ohrozit uživatele, tak tam žádné kontroly nejsou. A my teď trpíme těmi důsledky. Takže to jsou tři věci, o kterých jsem chtěl hovořit. A teď dám slovo o kolegovi Ludevajkovi, který eh, pohoří o pohoří a dalších aspektech. Děkuji, Fernando. Děkuji vám eh, za pozvání eh, na dnešní debatu. Takže teď právní rámec odlišnosti v národním právním spolupráci v boji proti kybernetickému zločinu nástroje dneška nejsou eh, vždy k dispozici eh, vhodné k boji s zločinem zítřka. A pomalý trestního práva hmotného, tak eh, dalších právních odvětví a také principu trestní spravedlnosti, jako je princip teritoriality. Hovořili o tom předřečníci. stávající proces je příliš eh, pomalý opatření, eh, tak tam jsou eh, eh, jasné promlčecí lhuty, ale členské státy si můžou vyjednat i kratší lhuty než těch 90 dnů v směrnici. Jenom mm, malý počet členských států plně implementoval tu směrnici, která má v sobě v platnost za necelý měsíc. Potom závěrečná kategorie. i e, specialisté e, e, mají problém si tedy, to, sledovat a na tož obecní lidé, kteří nejsou odborníci. Základní úroveň znalostí vyšetřovatelů a je tedy třeba stále zvyšovat, potřebné lepší vzdělávání. Internet Zároveň hodně věcí usnadňuje a hodně věcí narušuje. Ehm, přes něj komunikujeme, spotřebováme, bavíme se, obchodujeme a také to eh, ovlivňuje eh, páchání eh, trestné činnosti a následně jeho vyšetřování. Moderní pachatelé trestní činnosti jsou pružní a mechanismech, které eh, Europol a Eurojust používají k eh, řešení té každodenní eh, reality. A těmi mechanismy jsou inovace a spolupráce. Další slide, prosím. My inovujeme tak, abychom mohli zamyslet na každém kriminálního prostředí. Neustále se mění ty vzdělávací modely a my eh, se podle toho také musíme eh, přizpůsobovat a narušovat je. Také uznáváme, že aktéři eh, trestné činnosti nejsou tradiční organizace, nejsou vždycky organizovaní a spolupráce může být krátkodobá. Jsou agilní a přizpůsobiví. My musíme být také takový. Nesmíme zapomínat na eh, důležitost eh, eh, v právní prezidentu k zaplnění v bílých míst v právu. My si nemůžeme dovolit jenom zastavit páchání trestné činnosti, ale také musíme stíhat ty pachatele. Musíme tedy například eh, schromažďovat informace od eh, poskytovatelů internetového připojení. Musíme se postarat o zlepšení mezinárodní eh, spolupráce a musíme vytvářet sítě určité důvěry, kde se budeme pos, dělit o informace a poznatky, tak abychom mohli trvale udržitelným způsobem bojovat s trestnou činností. Podívejte se na EUCTF, kterou podporuje Europol a EGC, kterou podporuje Eurojust. Čili eh, toto bylo stručně. Jak se eh, postavíme k těm výzvám inovací a spoluprací a spoluprací eh, v, v oblasti inovací? A tím končí můj příspěvek a rád to podrobněji rozvedu během debaty. Děkuji vám. Okay, and we have, uh... Děkuji. Ještě nám zbývají dva řečníci. A teď dostane slovo Graham Wilmot, který je vedoucím odboru pro počítačovou bezpečnost. Prosím. Děkuji, paní předsedající. Když dovolíte, tak za komisi si to podělíme. Olivie Mikol bude hovořit, který má na starosti ochranu údajů. Eh, já se spíš zmíním obecně o tom, co komise eh, dělá. Předchozí řečník dobře zmínil, jakým problémům čelíme. Eh, myslím si, že teda se to dá rozčlenit do čtyř, pěti skupin. Nejprve Eh, budu hovořit o současných předpisech, dále o rozvoji v oblasti trestního šetření, dále o rozvoji politik v oblasti podvodů a na závěr několik připomínek k mm, úmluvě Rady Evropy a eh, k naší strategii počítačové bezpečnosti. Nejprve tedy eh, ty stávající právní předpisy. Máme směrnici ohledně útoku na informační systémy z roku 2013 v současnosti zkoumáme, jak členské státy provádějí tuto směrnici, jak nejlépe s nimi můžeme spolupracovat na vymáhání směrnice a samozřejmě v případě potřeby se zabýváme i kroky v oblasti porušování práva. Směrnice harmonizuje definici útoku na informační systémy, a také harmonizuje trestní sankce e, za takovéto činy, což usnadňuje spolupráci mezi policejními složkami v případě takovýchto trestných činů. Pokud jde o e, politiky v oblasti trestního e, šetření, to je jádro našich činností, Nejprve bych řekl, že tady se jedná o konkrétní trestní šetření, kde policie má příkaz k získávání důkazů. Tady neřešíme otázky nějakého masového sledování. Máme skvělou spolupráci s generálním ředitelstvím pro spravedlnost a dalšími ředitelstvími a zvláště agenturami, jako je Europol a Eurojust, které jsou zde zastoupeny. Takové tři proudy naší práce jsou za prvé zjišťování, zda existuje nějaký důkaz, za druhé, zda represivní složka k tomu může eh, získat eh, přístup, eh, to je vlastně elektronický důkaz, a zda to tady ta složka může přečíst, to je ta otázka kódování. Pokud jde o uchovávání údajů, máme rozsudek Soudního dvora z prosince loňského roku, který vyvolal hodně otázek ohledně slučitelnosti národních právních předpisů o uchovávání údajů a dopadu na práci eh, represivních složek. Rada zřídila pracovní skupinu, která se právě zabývá právními i operativními dopady tohoto rozhodnutí. A první eh, schůze ukázala, že je opravdu mnoho tématů, které je třeba dopodrobná proskoumat a například skupina předsednictví určitě bude mít plné ruce práce na několik dalších jednání, ale o to musí rozhodnout rada, nikoli já. Pokud jde o komisi, tak my jsme řekli, že vypracujeme pokyny pro členské státy ohledně toho, jak mohou své právní předpisy sladit s tím rozsudkem. Za tímto účelem potřebujeme hodně informací, budeme pečlivě analyzovat rozsudek, zkoumat národní právní předpisy a velice bedlivě sledovat práci skupiny přátel předsednictví. V tomto okamžiku je ještě příliš brzo, nemohu k tomu říci více a proto bych přešla k eh, tomu postupu elektronických důkazů. Chtěl bych poděkovat eh, mm, předřečníkovi za velice laskavá slova na ty procesy, které zavádíme. Máme zase tady tři takové typy práce v rámci této problematiky. Za prvé se snažíme zlepšit přímou spolupráci mezi represivními složkami členských států a poskytovateli služeb. Za druhé zkoumáme zlepšení eh, spolupráce eh, vlastně s americkými systémy a s evropským vyšetřovacím příkazem v případě, že tady je možnost vzájemné právní pomoci. Zabýváme se, jak to vlastně v praxi realizovat. A tím třetím okruhem to jsou řešení otázky vymáhání jurisdikce, co vlastně charakterizuje přeshraniční situaci a jak členské státy k ní mohou přistupovat. Poměrně se jedná o inkluzivní proces, kdy spolupracujeme, jak jsem říkala, s agenturami, s represivními složkami členských států, s ministerstvy členských států a v neposledním řadě také se zástupci průmyslu. Eh, my bychom chtěli vytvořit balíček různých možností, předložit ho v červnu, takže potom bychom vám mohli říci za několik měsíců eh, konkrétnější věci. Dalším aspektem to je ten proces kódování. E, tohle je novější proces, začali jsme teprve na začátku tohoto roku a zkoumáme vlastně dvoufázový proces, kdy vlastně nejprve schromažďujeme informace a v druhé fázi až máme všechny tedy relevantní informace od zúčastněných stran, tyto informace analyzujeme a doufám, že zase připravíme balíček různých variant. Eh, s kým diskutujeme. Klíčovými subjekty jsou evropské agentury Europol, Eurojust, NSA, pokud jde o bezpečnost sítí, a eh, agentura pro základní práva a chtěl bych především zdůraznit právě práci agentury pro základní práva, která s námi velice nadšeně spolupracuje a už přišly s velice konkrétními návrhy. Nejsou tedy žádné filozofické úvahy, ale skutečně praktické věci. V nadcházejících měsících bychom se chtěli obrátit na agentury eh, tak, aby se uspořádali semináře s experty z členských států ohledně toho technického aspektu a také ohledně právního aspektu. To znamená, jaké jsou praktické problémy jim čelí ty represivní složky a jak to souvisí s technologií internetu. Pokud jde o tu právní stránku, jak jaké jsou právní rámce v členských státech, které upravují používání různých technik mm, při řešení kodovaných informací a jak se to napojuje na ten rámec základních práv. Chci říci, že pro nás je důležité neomezovat diskusy jenom na ty zranitelné aspekty. Jsou tady i e, technické a právní aspekty, které je třeba dopodrobna zkoumat. Sam nemáme e, plány předkládat právní předpisy, ale onechává, o, ponecháváme si otevřené všechny možnosti. Chceme tedy analyzovat nejrůznější varianty, abychom mohli odůvodnit to, co nakonec navrhneme nebo nenavrhneme. Chtěli bychom v říjnu přijít eh, tedy s konkrétním výsledkem tohoto procesu. Všechny tyto otázky samozřejmě souvisejí s ochranou údajů a v této fázi tedy předám slovo Olivierovi. Děkuji. Ano, všechny tyto diskuse samozřejmě zahrnují zpracování osobních údajů a souvisí tedy se základními právy na ochranu osobních údajů. Je to pro nás velice důležité a musíme zajistit, že ve všech těchto úvahách o požadavcích na ochranu Eh, údajů budou tedy dodrženy ty příslušné předpisy. Máme spolupráci se soukromým sektorem eh, v oblasti počítačové kriminalitě. Eh, je tady řada úvah týkajících se základních práv, které musíme mít na paměti. Online bezpečnost a ochrana soukromí, to jsou tedy dvě stránky, které bychom neměli vnímat jako stránky, které se navzájemně vylučují, ale měly by se spíše navzájem podporovat. A za tímto účelem se snažíme dospět k vhodnému technickému a právnímu řešení, včetně účinných pojistek ochrany údajů. Když se zabýváme bojem proti počítačové kriminalitě a tím, jak zlepšit například přeshraniční přístup k elektronickým důkazům v rámci trestních šetření, musíme plně respektovat evropské předpisy o ochraně údajů a rámec týkající se základních práv. A jakmile dojde vlastně do eh, nějaké, nějaké interferenci s touto otázk, těmito otázkami, tak tyto interference eh, musíme řešit i v rámci právních předpisů, které jsou velice jasné, předvídatelné a zahrnují všechny potřebné pojistky. V současnosti tedy jsme eh, na tom tak, že loni jsme schválili rámec pro ochranu údajů, především obecné nařízení o ochraně údajů, které nabide účinnosti 25. května 2018. A v této souvislosti jsou důležité pro dnešní diskusi některé aspekty, například eh, GDPR, zpřesnění celého zpracování údajů poskytovatelem služby, včetně předávání a transferu údajů. To především znamená, že zveřejňování ze strany poskytovatelů služeb ve prospěch tedy příslušných orgánů musí vycházet eh, z jednoho ze šesti právních základů, tak jak jsou uvedeny v článku 6 GDPR. Tyto právní základy vlastně zohledňují to, co je ve směrnici 9546 a jsou potom různé tedy možnosti, jak zákonně zpracovávat osobní údaje. Vedle toho GDPR ještě vyjasňuje další zpracování osobních údajů, včetně například toho, když schromažďujete údaje pro komerční účely a pak je chcete dále zpracovávat za účelem prevence trestné činnosti nebo vyšetřování. A všechny tedy požadavky GDPR je třeba dodržet a je třeba například zdůraznit princip přesnosti údajů nebo skutečnost, že subjekt údajů má práva, například práva na informování a tato práva mohou být omezena pouze legislativními opatřeními. Kromě toho GDPR také poskytuje další možnosti týkající se transferu osobních údajů, to znamená od poskytovatele služby do třetí země a celá kapitola 5 tohoto textu GDPR se právě zabývá tímto důležitým problémem. Takže to jsou příklady situací, kde GDPR eh, skutečně poskytuje větší úpravu ohledně eh, zpracování osobních údajů v souvislosti s počítačovou kriminalitou. Další eh, právní texty, to je ochrana osobních údajů pro policejní a trestně eh, právní orgány, eh, bude to tedy právní předpis, který nabide účinnosti v květnu 2018. My to považujeme za důležitý stavební kámen v boji proti terorismu, organizovanému zločinu, počítačové kriminalitě, tak jak je to vytyčeno v Evropské agendě bezpečnosti. Ta směrnice vlastně zajišťuje lepší sdílení informací a spolupráci mezi um, orgány činnými v, trestných, ehm, v trestním řízení členských států a policií a zároveň vytváří důvěru tím, že zakládá právní jistotu. Směrnice, až bude tedy provedena, zlepší spolupráci v boji proti eh, kriminalitě. Eh, víme, že členské státy do budoucna budou muset sdílet stále více informací, budou také sdílet informace s agenturami, jako je Europol nebo Eurojust. A tato směrnice zavádí tedy společné normy pro ochranu údajů. Tato směrnice neznamená, že by se mělo nějak omezovat vymáhání práva. V té směrnici jde především o správné zpracování osobních eh, údajů. Na závěr bych chtěl ještě poznamenat, že v kontextu boje proti počítačové kriminalitě je požadavek, tedy může být požadavek od represivního orgánu na poskytovatele služeb ohledně osobních údajů, jako je třeba jméno subjektu nebo IP adresa. A ta směrnice tedy zavádí podmínky, za nichž lze takto údaje zpracovat a především článek 39 směrnice pro případ poskytovatelů služeb z třetích zemí. Děkuji velice. A poslední věta. Myslel jsem si, že komise má 15 minut podle programu. To se omlouvám. Dobře, já tedy pohovořím o těch posledních třech bodech, které jsme chtěli stručně řešit podvody v případě bezkontaktního platebního styku, a tedy tento trend je růstový a legislativní rámec, který tento typ transakcí v Evropské unii upravuje, je zastaralý. Proto jsme právě zahájili proces veřejných konzultací a případně tedy převezmeme iniciativu, provedeme vyhodnocení dopadu a předložíme návrh příslušné sběrnice nejpozději v listopadu. Další dva body Budapešská umluva Rady Evropy je základem pro většinu našich aktivit v této oblasti. Tuto umluvu plně podporujeme a také spolupracujeme s Radou Evropy na posilování kapacit v boji proti kyberzločinu ve třetích zemích. A konečně, pokud jde o strategii kyberbezpečnosti z roku 2013 a její potenciální revizi, v tuto chvíli uvažujeme o obnovení této strategie a provedeme vyhodnocení, rozhodneme pravděpodobně v příštích několika týdnech. Děkuji. Děkuji za velmi konkrétní informace. Kolegové, ráda bych řekla, že zpráva na toto téma je k dispozici v tištěné formě, takže po této debatě se ji můžete odnést. A nyní dávám slovo a zástup zpravodajce za EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem byla jmenována zpravodajkou ke zprávě, která se týká kyberzločinnosti. A chci poděkovat všem předchozím řečníkům za velice kvalifikované připomínky a doporučení k tomuto tématu. Všichni se, myslím, shodneme na tom, že kyberzločinnost je vždycky o krok napřed před naší legislativou. A to je v podstatě pochopitelné, protože legislativa zaměřená na potlačování i prevenci musí být dohodnutá tedy na té evropské úrovni. A zatím tomu tak není, což je problém. Máme tedy roztříštěnou legislativu, neexistuje žádný zastřešující právní akt, který by v sobě zahrnoval ustanovení všech těch jednotlivých národních legislativních úprav. A to nám tedy zabraňuje efektivně postupovat v oblasti prevence i represe. Je to tedy velice komplexní problém, jak už jste také řekli. Jde tady o velice eh, ožahavou záležitost. Ještě jeden aspekt, jeden aspekt, který eh, se toho týká, je aspekt elektronické evidence. Sběr, tedy, promiňte, sběr eh, elektronických důkazů. Tady tedy legislativa může představovat určitou překážku sběru těchto důkazů, jejich sběru i uchovávání, protože se v jednotlivých členských státech liší. A liší se i úprava to, toho, jak lze schromašťovat a uschovávat osobní údaje. To představuje velkou výzvu. A to tedy hovořím jen o Eh, členských státech Evropské unie, nikoli o třetích zemích. Já chci poděkovat tedy všem za spolupráci a chci se ještě zeptat, jestli komise převezme legislativní iniciativu zaměřenou na harmonizaci této legislativy, především pokud jde o, o sběr elektronických důkazů a průkazního materiálu. To je potřeba při potírání kyberzločinnosti. Nelze tedy připustit, aby vyšetřování nějakého případu uvázlo právě na překážkách legislativních. Děkuji, děkuji paní předsedkyně a chci poděkovat všem expertům, kteří se k nám dnes připojili. Bylo to všechno velice zajímavé, užitečné a já si myslím, že evidentní bylo, že tedy eh, se vlastně ten kyberzločin stále vyvíjí a stále představuje velkou výzvu. A tedy tito zločinci jsou vždycky o krok napřed před námi. Aby to bylo možné řešit, musíme kriticky analyzovat nástroje, které Evropská unie má k dispozici, odhalit jejich slabiny a také tedy předjímat budoucí výzvy. A naše směrnice z roku 2013 o útocích proti informačním systémům musí být eh, aktualizována tak, aby chránila například systémy elektronického hlasování v členských státech a také tedy rejstříky voličů, které jsou stále více digitalizované. Když se tedy podívám na tuhle směrnici z roku 2013, vidím, že nenabízí dostatečnou ochranu. Musíme také tedy kriticky zhodnotit nejnovější zprávu Komise o implementaci této směrnice o boji proti zneužívání dětí online. Já jsem stínová zpravodajka k tomuto stanovisku také, ale v tuto chvíli bych ráda zdůraznila to, o čem to už hovořili někteří experti, totiž, že boj proti eh, kyberzločinnosti eh, neznamená narušení tedy principu ochrany osobních dat a soukromí našich občanů. Tady je tedy třeba vzít v úvahu eh, ty, eh, tu vysokou úroveň ochrany, o kterou našemu výboru jde a kterou bude prosazovat v dalších debatách. Je tu několik témat, o kterých bych ráda pohovořila, protože hned na začátku jsme se zaměřili také na princip teritoriality, což může být překážka. A tím se dostávám k tomu, že i když máme harmonizaci v rámci eh, členských států Evropské unie, jde o problém, který tedy přesahuje rozměr jednoho kontinentu nebo regionu. A podle mého názoru nestačí tedy jej řešit pouze v intencích Evropské unie. A to souvisí s dalším bodem, o kterém hovořil pan Fernando Ruiz, když hovořil o bezpečnosti jednotlivých přístrojů a zařízení. A moje otázka zní, jestliže tedy se budeme snažit zajistit tuto bezpečnost, nebudeme opět narážet na překážky v tom, že je to různě řešeno v jednotlivých jurisdikcích. Ale tady nejde jenom o slabiny, jde také o příležitosti, jak tu někdo řekl, a mně se tohle prohlášení líbí, protože já si myslím, že musíme zapojit především tedy eh, jednotlivé komunity, ta společenství do toho, aby řešili problematiku vykořišťování, zneužívání po internetu a tak dále. Já jsem například a tedy přivítala iniciativu, která byla zaměřena na mladé hackery, na tedy to tržní využití jejich dovedností v jiné doméně, než je kyberzločin, protože to jsou velmi talentovaní mladí lidé. A já bych tedy ráda věděla, co si o této iniciativě myslíte. Eh, protože víme, že už teď se vlastně eh, státy najímají hackery, aby vytvářely vlastně takové obrané valy proti případnému hackerskému útoku. Děkuji, paní předsedající, děkuji expertům za jejich prezentace. Byly to prezentace velice podrobné, velice odborné. Eh, já bych se chtěla eh, vrátit k některým prezentacím eh, do podrobná, ne teď, protože mám málo času, ale možná tedy potom posléze ještě položím písemné otázky k této velice důležité tematice. Je to téma, kterým jsme se zabývali i u předchozí zprávy ohledně těch tedy rozvějících eh, fenoménů. Eh, které postupují obrovskou rychlostí. Má to samozřejmě i politické eh, dopady na evropské území. Eh, mluvilo se tedy o nejrůznějších hrozbách, o vlastně různých zdrojích těchto hrozeb a to je věc velice důležitá pro evropské občany, kteří očekávají, že se na to nějak zareaguje. A vzhledem k tomu, že už hodina pokročila, tak dovolte, abych možná tady vznesla určitou polemiku. Uh, Několikrát se eh, tady tedy hovořilo o těchto otázkách. Dovolte tedy možná eh, takový dotaz, když nás tady třeba není tolik, tak naším úkolem je vytvářet normy, texty, stanoviska. Mluvili jsme několikrát eh, o textech, o směrnici z roku 2013 a já bych chtěla vědět, zda podle vašeho názoru potřebujeme nové eh, právní předpisy. Potřebujeme je, a když hovořím tedy o eh, právních eh, předpisech, mám tedy na mysli normativní text. Myslíte si, že potřebujeme nějaké nové nástroje, anebo myslíte si, že to, co už máme, stačí? Protože často vlastně v různých oblastech. Říkáme, že je třeba více harmonizovat, více spolupracovat. A začínáme mít trošku sklon k tomu, že se točíme v kruhu, a to především v této oblasti, která je odborná, ale evropští občané se o ně zajímají, protože uh, mají vlastně uh, podvědomě strach z těch eh, hrozeb, které jsou obsaženy těchto systémech počítačové kriminality. Takže to je moje první otázka, velice jasná. Máme už dostatečné nástroje, anebo potřebujeme nové právní předpisy a pokud ano, jaká by měla být priorita, jaká by měla být ta prioritní osa. Druhá otázka možná také trochu eh, eh, polemická, eh, která bude takovou protiváhou té první otázky. Já jsem si četla zprávu Mezinárodního fóra o počítačové bezpečnosti. To fórum se sešlo v Lille ve Francii na počátku roku 2017 a podle té zprávy například ve Francii trestně právní sankce pro boj proti počítačové kriminalitě už existují, i když prostě je to trochu rozptýleno do různých právních textů. Nicméně ty sankce existují, ale vlastně co chybí, Eh, to tedy nejsou nové legislativní nástroje, ale spíše finanční prostředky, lidské zdroje, technické zdroje. A tyto eh, aspekty jsou údajně tedy nedostatečné. Já tedy kladu tuto otázku i vlastně v podmiňovacím eh, způsobu, že by zřejmě měly být nedostatečné. A souvisí to i s nedostatkem vzdělání třeba státních zástupců a soudců v této oblasti. Souhlasíte s touto analýzou a s tímto závěrem toho fóra? A e, ve stejném duchu, e, to znamená právní předpisy ano či ne, dnes ráno jsem četla v novinách, že Evropská komise chce začít Eh, vlastně se věnovat novým oblastem v oblasti počítačové bezpečnosti. Vy už jste to trochu nastínili, ale já bych si chtěla být jistá, že jsem to správně pochopila a že tedy ta revize digitální agendy v polovině období by měla také předjímat nějaké reformy. Eh, já se budu snažit si pospíšit, ale mluvím teprve tři minuty a jsem stínová zpravodajka a potřebuji tedy odpovědi na své otázky. Eh, tak když tak ty odpovědi paní předsedkyně mi ehm, panelisté pošlou. Takže mluvila jsem o té revizi digitální agendy eh, v polovině období a související reformy. Můžeme tedy komise stručně odpovědět. A úplně poslední otázka. Při posledním slyšení s komisařem Julianem Kingem se objevila ta myšlenka posílit odolnost, to znamená Jedná se tedy uh, asi spíše o prevenci, na kterou by se chtěla komise zaměřit, anebo máte nějaké další uh, informace, které byste mi mohli poskytnout? Děkuji. Trvalo mi to pouze 3-4 minuty. Děkuji. Okay, thank you very much. Děkuji. Teď bychom se tedy rádi vyslechli odpovědi, zvláště ze strany komise k této legislativní iniciativě. Děkuji. Děkuji všem členům, kteří položili otázky. Vy jste se ptali, zdali přijdeme s legislativním návrhem. To je přesně to, o čem teď uvažujeme. Pokud je o schromažďování elektronických důkazů, a vrátíme se potom v červnu s balíčkem, tedy, nebo tedy s takovým rejstříkem varianta. v tuto chvíli vám ještě nemohu říct jaké bude další rozhodnutí. Zdali tedy přijdeme s nějakou legislativní iniciativou, protože o tom vlastně teprve musíme začít e, uvažovat. Také jste se ptali, zdali se netočíme v kruhu, e, zdali není třeba posílit ty lidské a finanční zdroje. Já si myslím, že to není vzájemně vylučující se. Ať už navrhneme legislativní návrhy nebo ne, musíme velmi, přesto musíme velmi důkladně zvážit, zdali tedy bude třeba posílit naše lidské stroje, investovat do lepšího vzdělání, proškolení, hardwareu, softwaru, čehokoliv. Prostě musíme zvážit celou škálu možností. A to se týká vlastně všech těch oblastí, o kterých jsem hovořil. Pak to byly určité konkrétní otázky stran, útok, stran směrnice a útocích na informační systémy a také bezpečnost tedy internetu věcí a na a riziku útoku vůči systému elektronického hlasování. Já vím, že to kolegové řeší v rámci tedy těch úvah o e, směrnici o kyberstrategii. Komise tedy o tom uvažuje komplexně a tedy uvažuje právě o tom, zda je nutné tuto strategii revidovat. Hovořili jste také o tedy zneužívání dětí. Můj je oddělení se tím nezabývá a já jsem o tom úmyslně nehovořil, protože zítra tomu bude věnován zvláštní bod programu. dvě poslední otázky. Jedna se týkala střednědobého přeskumu digitálního jednotného trhu. Bohužel, tady dnes nejsou žádní kolegové, kteří by na tom pracovali, ale já vím, že ta práce běží. A pokud tedy chcete, abych odpověděl na konkrétnější otázky, předám je kolegům z příslušného oddělení a to s potěšením. A konečně tedy odolnost a posílení odolnosti, to je také jedna věc, kterou jsme řešili a to i z pohledu tedy té strategie kyberbezpečnosti. Děkuji. Děkuji velice. A pan Lašapel by rád odpověděl. Děkuji, paní předsedkyně. Připomínky k tomu, co tu padlo. Terminologie je velmi důležitá v těchto záležitostech a já bych tedy rád představil několik slov. Když hovoříme o harmonizaci, ve chvíli, kdy si uvědomíme, že tento problém vyžaduje spolupráci, protože tedy je to problém, který zasahuje i vně rámec Evropské unie, je důležité uvědomit si, že hovoříme o harmonizaci obecně. A, obecně a jeden eh, z kontextu, z eh, konceptu, který se objevil, je koncept té legální interoperability. A to i přeshraničně. E, čili nejde o harmonizaci toho, co již máme, ale o regulaci potenciálního dalšího rozvoje. Pak jste se ptali, zdali bychom měli mít nové nástroje. Vy jste se asi ptali na to, zdali je třeba nějakým způsobem přeformulovat e, tedy to, jak nazýváme nástroje, které máme k dispozici na, národní úrovni, na mezinárodní úrovni, přitom to není legislativa či úmluva, jsou to prostě určité mezinárodní normy, na kterých se dohodly zainteresované skupiny a které jsou vlastně opakovaně užívány a až následně kodifikovány formou legislativy. To tedy myslím tou legální interoperabilitou. A potom je to ještě velice důležitý problém a tím je tedy ta škálovatelnost a to tedy i v tom rozsahu, který přesahuje intence Evropské unie. Tady už bylo řečeno, že Evropská unie má vynikající příležitost nastavit určité normy a stát se takovým vůdcem. Zároveň však je třeba, aby tyto normy a tedy umožňovaly interoperabilitu a umožňovaly i přesah do regionů, kde se nalezají někteří z těchto výrobců. Takže otázka toho, jak tady naškálovat určitý režim a přispět k tomu, aby byl co nejliberálnější, to je něco, co si také vyžaduje spolupráce podniku. A konečně tedy ta dimenze jurisdikce. Tady jde v podstatě o to, jak uplatníme tedy princip suverenity v digitálním věku. Děkuji velice. Děkuji vám všem za velice vyčerpávající debatu. Děkuji také za to shrnutí, za všechna vystoupení. Bylo to velmi zajímavé. A já vám tady ještě jednou připomínám, že máte k dispozici tuto studii. Uvidíme se znovu zítra v 9.